Dear colleagues. Drazí kolegové, prosím pěkně posaďte se. Já budu předsedat ve francouzštině, takže prosím pěkně, neumíte-li francouzsky, nasaďte si sluchátka. Dovolte, abych nejprve velice srdečně mezi námi přivítal uh, paní dezignovanou komisařku na toto slyšení. A to je první slyšení výboru Envy. Máme příležitost eh, účastnit se slyšení dvou komisařů a jednoho výkonného místopředsedy. Tento výbor je největším výborem Evropského parlamentu během stávajícího mandátu, eh, které bude v portfoliu také designované komisařky. A jedná se o to, aby Evropská unie se věnovala tématům, která jsou naše, ale samozřejmě i vaše, protože v pověřovacím dopise, který vám zaslala eh, zvolená předsedkyně komise von der Leyen, eh, jsou obsaženy otázky zdraví, plán pro boj proti rakovině, ale také otázky potravinové bezpečnosti, boje proti znečištění a také strategie Farm to Ford, to znamená od farmy k vidličce. Tedy strategie, kterými se budeme zaobírat i dnes. Mohli si to dovolit, paní dezignovaná komisařko, jednu takovou připomínku, než vám předám slovo a než vysvětlím celou proceduru. Většina členů výboru Envy s nimiž několik, eh, několik dnů již hovořil a také kterým jste odpověděla na naše písemné otázky, eh, sdílí většinový pocit, že co se týče části zdraví, ehm, vaše odpovědi mm, jsou konkrétní věci, ale a taky vlastně se tam odráží vaše životní dráha a profesní dráha. Ale na druhé straně jsou tady určité nejistoty týkající se vašich písemných odpovědí eh, k části otázek týkající se bezpečnosti potravin, eh, které eh, byly posuzovány mm, jaksi vágněji. Chci vám to říci, protože Eh, my jsme právě teď přišli ze slyšení s designovaným komisařem pro zemědělství, eh, kde také jsme měli jenom takové vágní posouzení, čili my od vás očekáváme precizní odpovědi na precizní otázky, které vám položí členové tohoto výboru. Co se týče organizace diskuse, koordinátoři eh, trochu jemně přizpůsobili navrženou organizaci, to znamená, každý z vás bude mít maximálně 1 minutu 15 sekund na to, abyste položili otázku, poté dezignovaná komisařka bude mít 2 minuty na odpověď a poté 45 vteřin maximálně na dodatečnou otázku. A e, rád bych zdůraznil, že jsme byli požádany, aby otázky e, důsledky se týkaly vlastně té první otázky, kdy bude třeba eventuálně upřesnit odpověď, ale nikoli věnovat se jinému tématu, protože designovaná komisařka bude už mít jenom minutu, aby na tu eh, následující otázku odpověděla. Není tedy možné o otevírat nová témata a počítám s vámi v tom, že dodržíte ducha této organizace. A nyní Mm, bych si dovolil dát slovo eh, paní dezignované komisařce na 15 minut. Thank you. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, členové výboru Envy a Agri, vážené dámy, vážení pánové, je pro mě dnes nesmírnou ctí být uh, Jste před vámi, eh, před vámi demokraticky zvolenými zástupci zemí Evropy. Abych eh, usilovala o to, abyste mě doporučili na funkci komisařky pro zdravotnictví. Dovolte mi však nejprve říci pár slov v mém mateřském jazyce v řečtině, takže si prosím nasaďte sluchátka. Chtěla bych zopakovat, že je pro mne velkou ctí, že se mohu před vás dnes postavit v roli dezignované komisařky. Všichni víme, že otázky zdraví a zdravotnictví jsou naprosto zásadní pro všechny evropské občany a týkají se jejich každodenního života. A tím se budu řídit, to bude můj kompas během mého eh, mandátu, pokud budu schválena do funkce komisařky Evropským parlamentem. Vážené vážení kolegové, vážení přátelé, evropští občané očekávají, že eh, se budeme, že, že budou moci klidně přemýšlet o takových věcech, jako je třeba přístup ke zdravotní péči, nezávadné potraviny a ochrana proti epidemiím a onemocněním. Toto si zaslouží. Máme jedny z nejvyšších eh, světových standardů, která se týkají třeba zdraví zvířat a rostlin a máme také jedny z nejlepších, nejpřístupnějších a nejdostupnějších zdravotnických systémů. Ale musíme se také vyrovnat s nerovnostmi. Komise pod vedením komisařky von der Leyenové by chtěla vést takovou Evropskou unii, která bude usilovat ještě o vyšší cíle. Pro naši generaci byla Evropa projektem, který má přinášet mír, prosperitu a jednotnost, ale pro naše děti už Evropa musí znamenat mnohem více. Děti nám velice jasně říkají, že chtějí žít eh, v prostředí, které bude zdravé, které bude přirozené a chtějí žít na zelené a udržitelné planetě. Já sama jsem eh, během svého života sloužila, věnovala jsem se veřejným věcem, byla jsem sama třikrát zvolena do Eh, našeho parlamentu a také jsem měla tu čest, že jsem byla zvolena do předsednictva parlamentního schromáždění Rady Evropy. 27 let jsem pracovala s dětmi a dospívajícími jako klinická psycholožka ve veřejných nemocnicích. Věnovala jsem se duševnímu zdraví. A to se týká mnoho, eh, mnoha lidí, kteří jsou často opomíjeni. Velice dobře znám úplně z té mm, praktické zkušenosti, jak je důležité, abychom měli dobře fungující zdravotnické systémy a také to, že celkové zdraví našich společností závisí na jednotlivém zdraví každého občana. Ale toto ještě nestačí také eh, musíme mít eh, i naši planetu v celkovém zdraví, ve zdravém stavu. A dnes eh, jsem před vámi, abych vám slíbila, že veškerou svou energii, veškeré znalosti a veškeré dovednosti budu věnovat tomu, abych se těmto věcem mohla věnovat jako komisařka pro oblast zdraví v následných pěti letech. Milí přátelé, zdraví a zdravotnictví to je oblast, kde by Evropská unie měla usilovat o vyšší cíle. Nemůžeme usnout na vavřínech. Vidíme, že dochází ke změnám v klimatu, v technologiích, dochází k demografickým změnám a to všechno mění naše společnosti i to, jak žijeme. Evropa musí být lídrem v přechodu ke zdravější planetě a také k novému digitálnímu světu. Toto jsou všechno výzvy, které mají velký dopad na kvalitu našeho života, na sociální kohezi, konkurenceschopnost a také na ekonomický růst. Vyrovnat se s nimi můžeme pouze tehdy, pokud budeme mít ve všech našich politikách přístup jedno zdraví a pokud zdraví promítneme do všech politických koncepcí. Máme zde také novou příležitost, nový zelený úděl, který má tyto výzvy řešit komplexně. Ehm, vytyčuje jedno jediné portfolio, kam bude spadat jak dobré zdraví, tak také udržitelná eh, výživná a dostupná potrava. A mm, v tomto v rámci tohoto portfolia se také máme věnovat i neutralitě klimatu a nulovému znečištění. Jsem velice ráda, že v mé agendě bude také i bezpečnost potravin, dobré životní podmínky zvířat a také ochrana rostlin. A jsem velice ráda, že budu pracovat na nové strategii od farmy Povidličku, která má usilovat o udržitelné potraviny. Budu se zabývat každým krokem řetězce potravinové výroby a budu um, se věnovat každému aktéru v rámci tohoto řetězce. Toto jsou velké náročné úkoly, já si to uvědomuji, ale eh, zcela jistě se toho nebojím, protože vím, že my, vy mi v tom budete klíčovým partnerem. Já sama jsem poslankyně parlamentu a uznávám, jak zásadní roli hrají odborné parlamentní výbory. Těším se v následných letech na blízkou spolupráci s vašimi výbory. Už jsem se s mnoha s vámi, mnoha z vás během minulých týdnů eh, setkala a je jasné, že v mnoha věcech máme společné názory. Chceme chránit občany od rizik, které způsobují látky narušující endokrinní činnost, chceme snížit naši závislost na pesticidech, chceme lepší zdraví zvířat a dobré podmínky eh, zvířat. To jsou všechno věci, kde budeme mít vlastně společné síly. A zároveň chci také úzce spolupracovat s vnitrostátními vládami, protože velice dobře vím, že právě e, na nich záleží, jak budou provádět a posilovat e, pravidla Evropské unie v této oblasti. Také je zásadní, abychom e, se vyhnuli tomu, že dojde k, pos, eh, k oslabení důvěry spotřebitelů tam, kde nejsou dodržována pravidla. Naším takovým majákem musí být transparentnost a poctivost. Musíme budovat eh, důvěru. Musíme silně zakročit proti věcem, jako jsou třeba podvody v oblasti potravinové výroby, protože to oslabuje jednotný trh a také i důvěru našich občanů. Myslím si, že máme dobré prostředky k tomu, aby naši občané žili zdravým životem a také k tomu potřebujeme i dostupné léčivé přípravky. Evropský eh, farmaceutický systém dává občanům přístup eh, k kvalitním a dostupným léčivým přípravkům už celá desetiletí. Já se zaměřím zaměřím na to, abychom eh, provedli a modernizovali také lepší legislativní rámec pro zdravotnické prostředky. Musíme to učinit, abychom zlepšili bezpečnost pacientů a abychom také konsolidovali roli Evropské unie na tomto poli jako globálního lídra. Pak zde máme digitální technologie a umělou inteligenci. I to musíme využít eh, v našem úsilí, protože mohou přinést eh, pacientům i zdravotnickým pracovníkům konkrétní přínos. Chtěla bych tento potenciál maximalizovat. A myslím si, že důležitým krokem pravým směrem je také vytvoření nového prostoru pro evropská zdravotnická data. Evropa má zvláštní úlohu eh, na celosvětové scéně ve všech těchto oblastech. Evropská unie se zkrátka nemůže starat pouze sama o sebe. Musíme usilovat o to, aby naše akce byly globální, multilaterální a aby měly dopad daleko za našimi hranicemi. Takovým příkladem je třeba antimikrobiální rezistence, což je nebezpečí, které ohrožuje nikoli pouze Evropu, ale i ostatní části světa. Um, hodiny odtikávají a musíme přistoupit k činu Evropa by měla vést celosvětové úsilí v této oblasti a já sama budu hájit, aby vznikla mezinárodní dohoda o využívání a přístupu k antibiotikům. Z toho důvodu bude také jednou z mých priorit provedení akčního plánu v rámci Evropské politiky jedno zdraví, který má mm, bojovat s antimikrobiální rezistencí. Vážené dámy, vážení pánové, já nakonec ještě pohovořím o boji s rakovinou, což je taková eh, vlajková loď eh, a prioritou pro následnou komisi a je to také téma, které mi velice blízké. 40 z nás zasáhne během našeho života rakovina a neznám příliš rodin, které by nebyly nějakým způsobem touto chorobou zasaženy. Toto samo stačí na to, abychom se rozhodli, že boj s rakovinou bude jednou z hlavních priorit v oblasti zdraví. Boj s rakovinou to si vyžádá všechny naše síly, a musí zde být skutečně horizontální přístup, který se promítne do všech eh, politických koncepcí. Spadá tam eh, potrava, kterou jíme, životní styl, který vedeme, léčivé prostředky, péče, technologie, k nímž máme přístup. To je všechno velice důležité k tomu, abychom porazili rakovinu. Každá ta část je součást celého řetězce, jejímž jediným cílem je snížit výskyt a dopad rakoviny v Evropě. Myslím, já náš plán, který se nazývá Beating Cancer, porazit rakovinu, se bude vlastně týkat všech akcí, které jsou v mém pověřovacím dopise. Souvisí to i s eh, těmi dalšími oblastmi, jako je s farmy na vidličku, zelený úděl, antimikromirální rezistence a tak dále. Potřebujeme se věnovat prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu, také lidem, kteří překonali rakovinu a musíme se také věnovat i paliativní péči. Potřebujeme do toho zapojit všechna odvětví a průmysly, včetně vzdělávání a e, životního prostředí. Já už jsem spolupracovala s Evropským parlamentem e, na téma rakovina v minulosti. Byla jsem tehdy ve funkci předsedkyní organizace Europa Dona, což je organizace, která hájí pacienty. A vždy jsem pracovala v partnerství s lékařskou komunitou, s průmyslem, s vládami a s parlamenty a také e, jsem byla zapojena i do toho, kdy v roce 2003 přijal Evropský parlament e, své usnesení o boji s rakovinou prsu. Změnit život pacientů s rakovinou byl vždycky můj takový hlavní cíl a já teď hovořím i ze své osobní zkušenosti. Mohu vás ujistit, že i nadále to bude takový hlavní eh, cíl a hlavní princip, kterým se budu řídit eh, v mé budoucím misi, pokud budu potvrzena do funkce komisařky. Vážené dámy, vážení pánové, být eh, komisařem, komisařkou mi umožní využít také příležitost prosazovat principy, ve které věřím a za které jsem celý život bojovala. Budu spolupracovat s Evropským parlamentem, s členskými státy, se všemi zúčastněnými stranami a také s kolegy z komise, abych zajistila Evropě ehm, zlepšení veřejného zdraví a bezpečnou a udržitelnou budoucnost. Pokud nalezneme někde problémy nebo slabosti v našich systémech, musíme společně Eh, najít řešení. Musíme pracovat v rámci partnerství, které bude založeno na upřímnosti, důvěře, transparentnosti a také eh, demokratické odpovědnosti. Mnoho z vás se mě ptalo ve Štrasburku, jakých cílů bych ráda dosáhla během svého budoucího mandátu. A já chci říci, že na to sama už eh, myslím už od prvního dne, kdy jsem se na tuto cestu vydala. Já bych chtěla, abych za pět let se mohla ohlédnout a říct si, podařilo se nám přinést ambiciozní plán pro boj s rakovinou a snížit eh, utrpení, které způsobuje rakovina. Také jsme zajistili našim občanům zdravější a um, ekologičtější potravu. Také se nám podařilo zlepšit veřejné zdraví a přístup pacientů ke zdravotní péči. Podařilo se nám dosáhnout ke všem evropským občanům. Podařilo se nám také pracovat pro všechny Evropy, o Evropany. A z toho důvodu zde dnes stojím před vámi, protože bych vás chtěla požádat, abyste na těch e, cílech pracovali se mnou a e, dovolte mi, doufám, že se spojíme a splníme sliby našim budoucím generacím. Chtěla bych říct, že v jednotě je síla. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. Co se týče organizace, nyní promluví sedm poslanců, co by zástupcí politických skupin tohoto parlamentu. Otázky položí koordinátory či, koordinátoři či jejich zástupci. A poté bude následovat 18 otázek eh, řídících se dontovým systémem. A rád bych zdůraznil skutečnost, že Pravděpodobně také položí otázky členové výboru zemědělského, tedy Agri, který byl přizván na toto slyšení jako přidružený výbor. Mm, takže jako první zahájí to kolo zástupců politických skupin Dolores Monserrat na minutu 15 za EPP. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, paní dezignovaná kandidátko. Velice mě líbí, jak se chcete zapojit do boje proti rakovině. My všichni, kteří jsme zde přítomni, jsme zažili rakovinu zblízka, buď sami nebo v našich rodinách. Eh, to eh, rakovina se stává prvním důvodem k úmrtí v Evropě a zdá se, že 40 obyvatelů v Evropě bude trpět nějakým způsobem rakovinou a tento rok mnoho set tisíc občanů, 1,4 miliony občanů umřeli na za v důsledku rakoviny. A máme tady také rozdíly eh, mezi zeměmi západní a východní Evropy a to je nepřijatelné. Je třeba dát lidem naději a máme vynikající profesionály a výzkumníky a umrtnost klesla o 10% a 50% rakovinových umrtí a eh, rakovinových onemocnění lze předejít. Musíme se soustředit víc na prevenci a s tím by se nám podařilo zdvojnásobit počet přeživších. My v EPP eh, vedeme tento plán boje proti rakovině a proto se chci zeptat, zda tento plán zavede opatření, které zaručí všem stejný přístup eh, k ošetřování a k léčení. Děkuji. Um, Děkuji za tuto otázku. Jak už jsem říkala, tohle je téma, které se mě osobně velice dotýká. Evropský plán boje proti rakovině musí pokrývat všechno to, co jste zmínila. A tento plán, pokud bude efektivní, nesmí na nikoho zapomenout. V péči, no, v léčbě rakoviny nesmí existovat žádné nerovnosti. Musíme se soustředit na všechny aspekty od prevence až po paliativní péči, protože je skutečně nepřijatelné, aby, když dnes víme, že můžeme zabránit téměř 30% případů rakoviny, abychom neinvestovali dostatečně do změny životního stylu, o které víme, že povede ke zmenšení utrpení. Chtěla bych navázat na něco, o čem jste se také zmínila, o diagnózách. Mnoho zemí zavedlo screeningový program, ale aby tento screeningový program byl efektivní, tak musí být akreditovaný a musí se řídit eh, evropskými předpisy. A já vím, že Evropský parlament, za což bych mu chtěla poděkovat, v roce 2019 schválil usnesení o eh, rakovině u eh, žen a o HPV. Cenová dostupnost léčiv je v, zás, je v jádru Evropského plánu boje proti rakovině. A společně s dalšími aspekty, které musíme eh, zkoumat a o kterých jsem se zmínila, tvoří ten, ten celý plán. Já jsem se v úvodu zmínila o riziku anti, eh, antimikrobiální rezistence. Mnoho pacientů umírá právě kvůli tomuto problému. Takže je třeba eh, vnímat to horizontálně a zjistit, jak postupovat ve všech oblastech politiky zdravotnictví a nevnímat ten problém izolovaně. A právě tomu eh, hodlám věnovat značné úsilí. Děkuji. Děkuji. Doplňující otázka bude? Eh, vážená paní kandidátko, tak jak jste na to správně poukázala, eh, musíme dát stejnou příležitost všem evropským pacientům. Nemůžeme nechat nikoho pozadu. Eh, musíme se stát vedoucím mm, lídrem v Evropě. Když se podíváme na jednotlivé členské státy, je třeba, abychom měli takové iniciativy, Eh, které již v některých zemích byly zavedeny, eh, jako například ty screeningy, ale já si myslím, že bychom společně měli eh, nastartovat iniciativu na celoevropské úrovni, abychom sdílili nejlepší osvědčené postupy v boji proti rakovině a všem nemocím. Rakovina má mnoho tváří a musíme se zaobírat jimi všemi. Také je třeba podívat se na takové poličtění přístupu k pacientům, aby se tady zvolil holistický přístup, aby se pacientům pomáhalo i v sociální oblasti, aby se pomáhalo i rodinným příslušníkům. Musíme si ovědomit, že tady máme také onemocnění depresí, onemocnění starých občanů, čili musíme dávat více peněz do investic, eh, které nám pomohou více bojovat proti těmto onemocněním. Jak chcete tedy zvýšit investice do boje proti rakovině? Prosím, než odpovíte, držte se koncepce následovných otázek na ten stanovený čas 45 vteřin. Thank you. The European Beating Cancer Plan Evropský plán boje proti rakovině musí zahrnovat všechno. Vy jste hovořila o nerovnosti ve zdravotní péči, ale já bych eh, chtěla zmínit něco pozitivního, co vzešlo z vašeho parlamentu, a to je směrnice o přeshraniční zdravotní péči, protože ta ukázala, že když spolupracujeme, můžeme měnit pacientům životy. Já bych eh, se chtěla zmínit také o Evropské referenční síti, která dává přístup k léčením vzácných chorob, eh, k pediatrii, a také k léčbě vzácných forem rakoviny a umožňuje výměnu informací, aniž by pacient musel cestovat. Já tedy věřím ve spolupráci a myslím si, že toho můžeme hodně dokázat. E, nemám sice rychlou odpověď, e, ale e, pokud uspějí v tomto slyšení, tak se zavazuji k plánu na poražení rakoviny. Děkuji mnohokrát. A nyní za skupinu socialistů a demokratů paní Gutelant. náš kandidát. Děkuji. Vážená paní de, designovaná komisařka, komisařko, vystavení eh, nízkým dávkám eh, hormonů může vést k vzniku celé řady chorob, jako je rakovina, eh, cukrovka nebo neplodnost. Malé děti jsou na to velice citlivé. Kromě lidského utrpení to také stojí evropské daňové poplatníky přes 160 miliard euro každý rok. Není možné, aby se eh, lidé vyhlíbali hormonálním disruptorům, protože ty jsou všude, v, ve, vatě, eh, pardon, ve vodě, v kosmetice, v hračkách, v obalech eh, od jídla. Všichni máme právo žít bez těchto jedů. Takže já se ptám, navrhnete horizontální kritéria pro identifikaci hormonálních disruptorů ve všech sektorech. Můžete slíbit, že vyřešíte tento zásadní problém okamžitě, místo aby jste se schovávala za slabou strategii komise z roku 2018 nebo za sliby ohledně fitness check? Děkuji. Tak nejprve bych chtěla říct, že já jsem člověk, který se dívá do budoucna, takže bych chtěla eh, říct si, co hodlám dělat eh, dále, eh, paní Gitelant. Já vám děkuji za tuto otázku protože endokrinní disruptory jsou vlastně v mém popisu práce, v mém mission letter, což samo o sobě dokazuje, že to bude mou prioritou. A máte naprostou pravdu, že musíme dělat více, protože to jsou látky, které mají dopad na lidské zdraví. Ehm, O tom nemáme pochybnosti. A já vím o usnesení Evropského parlamentu z roku 2019 a také vím o tom, že Evropský parlament chce, aby vznikla legislativa do roku 2020. Musíme definovat horizontální kritéria, to musí být naše priorita. Učinili jsme určitý pokrok za posledních 20 let. Nechci říkat, že nenastal žádný pokrok, ale musíme dělat mnohem více protože víme, že já, já, já jsem tu z jednoho jediného důvodu, jakožto dezignovaná komisařka. A to proto, abych chránila občany a životní prostředí. A ještě něco bych chtěla dodat k vaší otázce, pokud můžu. Potřebujeme více vědy, abychom viděli i koktejlové efekty, které si momentálně neuvědomujeme. Takže ano, eh, budu čekat na výsledky fitness check a podle toho se uvidí, jak budeme moci postupovat dál. Některé členské státy už vytvářejí akční plány, no to musíme podporovat. A domnívám se, že si všichni uvědomujeme, že endokrinní disruptory budou eh, velice důležitou součástí eh, pracovního programu příští komise. Děkuji za tuto odpověď. Já nebudu s vámi, eh, já nebudu dnes argumentovat, ale chtěla bych ještě požádat o upřesnění. Souhlasíte s tím, že endokrinní disruptory eh, jsou při nejmenším stejně nebezpečné, jako je rakovina, mutageny nebo reprotoxické látky? Eh, souhlasíte, že je tedy potřeba definice endokrinních, endokrinních disruptorů napříč sektory a že některé látky eh, už jsou v evropské legislativě, eh, jakožto karcinogeny a mutageny a karcinogeny, které by mohly být klasifikovány i jako endokrinní disruptory? I definitely wouldn't want to have an argument <laughs> with you tak eh, já rozhodně nechci argumentovat ohledně ničeho dnes s vámi. Eh, já eh, bych ráda měla příležitost diskutovat s vámi o všech těchto obavách a právě proto vám budu později k dispozici. Já bych nesrovnávala, zda endokrinní disruptory jsou stejně nebezpečné jako rakovina. Já vím, že mají dopad na lidské zdraví a vím, že s tím musíme něco udělat. A e, právě to hodlám dělat. Čekáme na fitness check a já se těším na to, až budeme spolupracovat na dalších krocích, protože tohle rozhodně není oblast, kde si můžeme dovolit nějak zaspat. E, to je mi naprosto jasné. Thank you. Uh, I'm going to give the floor to myself. Děkuji, teď dám slovo sám sobě. A to je vždycky jak si upřednostňováno. A na chvilku, na minutu tady bude zasedat místo předseda. Paní dezignovaná komisařko, chci se vás zeptat na pesticidy. Říkáte ve vaší písemné odpovědi na naši otázku, Domnívám se, že bychom měli kolektivně popřemýšlet o možnostech, jak uskutečňovat povinný cíl snížení používání pesticidů čili snížené používání pesticidů. Já si myslím, že my bychom měli kolektivně přemýšlet o možnosti, eh, to nestačí, musíme konat. A moje otázka je tedy jednoduchá. V rámci strategie Farm to Fork podpoříte jasný cíl o snížení pesticidů a snížení rizik, která souvisí s používáním pesticidů v Evropě? Thank you very much. Děkuji za tuto otázku. Všichni jsme si vědomi toho, že už teď máme silnou legislativu, která se týká pesticidů, ale také si uvědomujeme, že, a to si musíme uvědomit, že tato legislativa není dobře prováděna. Já bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za to, že vytvořil zvláštní výbor PEST, který přinesl vynikající výsledky. A vím, že vůči členským státům vystupoval velice kriticky. Zpráva výboru PEST žádá lepší transparentnost, ale také žádá i odpovědnost. A pro mě je toto slovo velice důležité. Nyní probíhá v rámci procesu REFIT vyhodnocení. Čekáme na výsledky. Já tady jsem optimistická, že vzhledem k tomu, že dojde i ke změně obecného potravinového práva a má se tam změnit transparentnost, takže se to pak promítne i v této oblasti. Co mohu říct jako eh, odpověď? Mohu říct alespoň něco za sebe. Eh, chci se zavázat k tomu, že snížíme naše závislost na pesticidech a že se pokusíme investovat do eh, alternativ s nižším rizikem a že do ně budeme investovat. Myslím si, že to je naše odpovědnost. Je to i součástí pověřovacího dopisu, který jsem obdržela od eh, paní předsedkyně komise a je to součástí i zeleného údělu a strategie od farmy po vidličku. Vím, že občané mají velké obavy v této oblasti, musíme to respektovat a musíme pokračovat vpřed, co nejefektivněji to půjde. Pesticidy mají dopad na občany. Ehm, proto je tady nezbytnost mít zcela jasně stanovené číslo pro to snížení, protože tady máme také dopad na včely. My v Evropském parlamentu se možná budeme snažit odmítnout postoj rady týkající se metody hodnocení dopadu pesticidů na včely. Pakliže parlament namítne během příštích týdnů mm, něco vůči návrhu komise, e, zavážete se před námi k tomu, že se budete řídit e, Eh, pokyny vědy a pokyny naši, eh, aby členské státy komise eh, přijali doporučení EFSI týkající se negativního dopadu pesticidů na včely. What I can to commit to. No, já se mohu zavázat pokud tedy můžu vůbec zatím v této jako, funkci zatím se k něčemu zavázat, chci říci, že rozhodně nebudeme snižovat laťku, která se týká ochrany včel a dalších opilovačů. Už, už si všichni uvědomujeme, že to je velice důležité. Ochrana včel musí být e, také v centru našich politických koncepcí a také to spadá do zeleného údělu. A hovoří se o tom i v mém pověřovacím dopise. Eh, vím, že když komise v roce 2013, pokud se nepletu, zakázala neonikotinoidy, vím, že tehdy s tím byly různé problémy a potíže, eh, zejména eh, v provádění dokumentu o včelách v rámci EFSA. Nyní se členské státy dohodly, že, budou, že už nebudou zkoumat pouze akutní toxicitu, ale i uh, E, chronickou toxicitu, že tam je to také důležité zkoumat i ty chronické dopady na včely. Musíme dojít k nějakému koncenzu. Já sama za sebe mohu říci, že snížení využívání neonikotinoidů a nalezení alternativ je jednou z eh, hlavních věcí, kterým se chci věnovat, ale chci pracovat metodou koncensu. Chci spolupracovat s Evropským parlamentem, s členskými státy a tímto způsobem hledat eh, cestu vpřed. Abychom mohli dobře aplikovat eh, dokument, který se týká včel a mohli, abychom mohli dobře chránit své životní prostředí. Někdy, když se hovoří o včelách a o opilovačích, eh, nebo jde o to, že i když hovoříme o zdraví, o veřejném zdraví, tak tam právě spadá i zdraví zvířat, eh, zdraví rostlin, zdraví celé planety. A když mám toto na mysli, tak nemohu říci, že třeba právě tato oblast je nějak méně důležitá než jiná. Všichni žijeme na naší planetě a musíme ji všichni chránit. A já za to ponesu odpovědnost. Děkuji nyní za zelené, pan Michel Rybazí. Paní Michel Rybazí. Děkuji mnohokrát. Vítejte na našem výboru. Já tedy nejsem příliš uspokojena vašimi odpovědmi, které jste dala panu Konfanovi. Vy říkáte, že nová komise se bude angažovat v cíli nulového znečištění. A víte, že máme příliš mnoho konfliktů s vašimi předchůdci, zejména v souvislosti s endokrinními disruptory a s pesticidy a glyfosátem. Eh, protože eh, komise sice předložila návrh, ale my nám se to nelíbilo, proto jsme vytvořili speciální výbor PEST, abychom dali do pohybu legislativu. Ale komise bohužel nás neposlouchala a měli jsme tady ještě větší konflikt. Parlament zabránil tomu, aby komise přijala doporučení EFSI o včelách, protože to je zákon, paní budoucí komisařko, vědět, že pestici mohou být schváleny teprve po zjištění, že nemají žádný nejak nepřijatelný toxický dopad na včely. A toto je postoj několika členských států. Komise to odmítla dělat. A náš výbor Envy vznesl námitku k tomuto tématu, čili já se vás chci zeptat, až se stanete, jestli se stanete komisařkou, upravíte postoj komise a během tří měsíců předložíte zákon, který by začlenil orientace EFSI, ale doplnil je také o dopad chronické toxicity na včely. Thank you so much for that question. I could hear... Děkuji za tuto otázku. Já cítím, že jste frustrovaná touto věcí. Ale já mohu maximálně říct, jak to my vidíme teď a to, co chystáme, to, co je v pověřovacím dopise a to, co je v programu nové předsedkyně komise. Hovoříme o zeleném údělu, hovoříme o strategii od farmy po vidličku. To jsou naše priority. A co se týče legislativy, já sama jsem poslankyně. Legislativa je od toho, aby se prováděla. Zákony jsou od toho, aby se dodržovaly. Ptáte se, zda eh, se mohu zavázat k tomu, že předložíme příslušnou legislativu v rámci tří nebo do tří měsíců. Ale víte, že my pracujeme jako kolegium. Já se však mohu zavázat, alespoň k něčemu, mohu říci, že se budu snažit eh, dosáhnout konsensu k tomu, abychom byli efektivnější, aby ta legislativa, která existuje, byla prováděna. Já to nemyslím jako nějaká prázdná slova nebo nějaký slogan. To jsou mé úkoly. Od farmy po vidličku, to je můj úkol. Zelený uděl, to je také můj úkol. Spadá to do mého mandátu. Musím úzce spolupracovat se všemi, abychom, dones, abychom přinesli výsledky. Pesticidy. Já e, sama uznávám, asi to všichni uznáváme, že ta legislativa není dostatečně prováděna. E, výbor PEST vypracoval zprávu, já vám za ní děkuji. Ta zpráva byla velice kritická, ale do, e, bylo tam mnoho pravdivých věcí. A teď tedy to záleží na té nové komisi, aby e, v této oblasti přinesla výsledky a vykonala. A No, ale vy jste mi neodpověděla na moji otázku, protože problémem je, že tady existuje zákon z roku 2009, který žádá, aby se zohlednil dopad na eh, chronický dopad tedy. A je to komise a členské státy, které to nerespektují. Čili já, se vás, eh, já vás žádám, abyste eh, učinila politickou otázku. To není technická či odborná věc. Bude to otázka politická, protože to je rada, která musí rozhodnout kvalifikovanou většinou a my potom jako parlamentáři, poslanci, můžeme konat ale eh, je třeba navrhnout toto radě. A tedy opravdu státeli se komisařkou, tak se tážu, co tedy budete dělat, abyste předložila nějakou eh, sluš, nějaký slušný návrh v rámci toho, co žádá EFSA a doplnila to pro zdraví včel. Čili to není technické, ale politické. Oh, I agree with you that it's a political issue. It's not a technical one. Ano, já souhlasím s tím, že to je politická otázka, není to technická otázka. A právě proto jsem před chvílí řekla, že bych ráda měla příležitost eh, hovořit o tom s členskými státy a pokročit eh, ku předu. Máte naprostou pravdu. Nemůžeme přeskoumávat pouze akutní toxicitu. Musíme také mít výsledky, které se týkají chronické toxicity. Musíme vycházet eh, z vědeckých poznatků, z vědeckých faktů. Takže já mám, eh, nebo já se domnívám, že toto je velice důležitá součást ochrany naší planety a našeho životního prostředí, našeho každodenního života a že to spadá jak do té strategie od farmy po vedličku, tak do té strategie zelený úděl. Děkuji nyní za ID Sylvia Limr. Tak přede mnou jsou ty písemné odpovědi vaše. Velice pečlivě se mi přečetla a proto v souvislosti s tím eh, se vás chci zeptat eh, záležitostmi, eh, které nelze vyřešit jenom jednoduchým heslem trvalé udržitelnosti. A sice chci se zeptat na dárcovství orgánů. V jednotlivých členských státech existují rozdílné úpravy k tomu. V Německu v současné době se diskutuje o legislativě dvě námitky takzvané či kontradikce a já se chci zeptat, zda eh, chcete v rámci eh, subsidiarity dodržet subsidiaritu i nadále, kdy každá země tuto problematiku bude řídit sama a nechce, nebo chcete zavést jednotný evropský systém v oblasti dárcovství orgánů a jak by to mělo vypadat? dat také v souvislosti s registrováním dárců orgánů. A Eh, dále, eh, ani jedinkrát jste nezmínila příčiny eh, v oblasti potírání Katoriny a sice, jak chcete posunout výzkum, když máme účinná antibiotika na trhu, ale ta se, ta se ztrácí v regálech a jsou zatím dávána jak se do zásoby, takže se jejich výroba průmyslu vůbec nevyplatí. Thank you. I'm going to try and answer that in... Děkuji, já se na to pokusím odpovědět ve dvou minutách. Děkuji za obě otázky. Dárcovství orgánů to je nesmírně důležitá záležitost v členských státech. Je nesmírně důležitá, protože víme, že na tom závisí množství, životy množství lidí. A naší prioritou musí být bezpečnost a poskytování podpory inovací, protože se musíme posunout vpřed. Jsem si vědoma toho, že v některých členských státech existuje systém opt-outu, ten ale není ve všech členských státech a jsem si také vědoma toho, že se chystá evaluace komise, myslím, že na konci roku 2019. A počkala bych na zjištění z této analýzy a poté bych se rozhodla, jak postupovat. Členské státy eh, zavedly akční plány, ale zda potřebujeme eh, nějakou evropskou zastřešující strategii nebo ne. Na to bych počkala z výsledky té evaluace. Uvědomuji si, že je to závažná záležitost, protože se týká mnoha lidí a mnoho lidí je na čekací listině a nic nemůže být horšího. Pokud jde o antimikrobiální rezistenci, máte pravdu. Já jsem se nezmínila o tom, co bychom měli dělat. My konstatujeme, že máme problém. 30 tisíc úmrtí ročně v Evropě vlivem antimikrobiální rezistence. V roce 2017 připravila komise druhý akční plán, a pokud se nepletu, můžu se plést, tak to bylo zhruba sedm kroků v rámci agendy Jedno zdraví. Agenda Jedno zdraví vlastně zastřešila eh, lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí do jedné strategie. Potřebujeme tedy holistickou reakci, protože je to globální problém a proto VHO a eh, G20 se mu věnuje a součástí toho je motivovat průmysl, aby pokračoval v inovacích a hledání užívání nových antibiotik. Je to zničující problém, který eh, nerespektuje hranice, takže potřebujeme globální reakci a já bych byla ráda, kdyby Evropa stála v jejím popředí. Bin ich? Oh ja, gut. Ja, das ist natürlich keine... No. Ale eh, vy jste vůbec neodpověděla na moje otázky. Já jsem se vás ptala na váš osobní názor. Zda pro vás by to mělo být evropsky regulováno, čili dárcovství orgánů, nic jiného jsem neočekával, ale eh, vy jste neodpověděla. A za druhé, antimikrobiální rezistence jste taky neodpověděla. Jak chcete tady pokračovat, když nechcete připustit, aby se používala antibiotika, která jsou zatím v rezervě? byla to otázka, ale eh, já vám můžu dát upřímnou odpověď. Jestliže eh, zavedeme evropskou strategii pro dárcovství orgánů nebo antimikrobiální rezistence, s tím bych počkala na výsledky té evaluace, protože je potřeba konat na základě vědy, na základě faktů a tak přijmout správné rozhodnutí. Já bych mohla velice snadno teď říci, ano, já to navrhnu, ale nechci říkat něco, co nejsem schopná odůvodnit, když nemám k dispozici všechny informace. A evaluace komise má vyjít na konci letošního roku. A pokud jde o antimikrobiální rezistenci, musíme jít příkladem. Je třeba pomáhat průmyslu eh, s inovací a je potřeba hledat eh, nová antimikrobiotika. Děkuji a jdeme dál na ECR. Joana Kopčinská. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. V odpovědi na písemné otázky jste uvedla, že úzká spolupráce s kolegiem komisařů a zástupci dalších zainteresovaných stran a průmyslu je zásadní proto, abychom naplnili cíle udržitelného rozvoje OSN. Říkáte, že je třeba mobilizovat veškeré dostupné zdroje, nástroje v oblasti veřejného zdraví, výzkumu, vědy a e, politiky zdravotnictví. Také jste se zmínila o jistých úmyslech ohledně integrované mobilizace agentur. Vidíte tu tedy nějakou potřebu lepší koordinace aktivit, které Evropská komise provádí, DG Sante, DEFCO a e, Generální ředitelství pro výzkum? Měli by nějak sladit svou práci v oblasti zdravotnictví aby jejich kroky byly skutečně co nejšířeji pojaté a aby byly v souladu s evropskou agendou, zejména s cílem číslo 3? Děkuji moc krát za tuto otázku. Vždycky se dá usilovat o lepší koordinaci. Designovaná předsedkyně zcela jasně stanovila, jak budeme spolupracovat v rámci kolegia. A mnoho z oblastí, zejména v zdravotnictví, o kterém dnes diskutujeme, je vlastně horizontální záležitostí. Takže Troufám si říct, že pokud budu komisařkou pro zdravotnictví, tak mou povinností bude úzce spolupracovat se všemi ostatními komisaři, kteří jsou součástí e, strategie zeleného dílu anebo e, od farmy po vidličku. Je to komisař Timmermans, komisař Schinas a komisařka Vestager, protože i digitální agenda e, se týká zdravotní politiky. Mým úmyslem tedy je úzce spolupracovat s těmi všemi, a naplňovat tak to, k čemu jsme se zavázali. Pokud jde o lepší koordinaci, tak já se snažím pracovat napříč institucemi a organizacemi, snažím se o konsenzus a snažím se hledat, kde nejsou věci zjednodušené a jak je zjednodušit. Mám v úmyslu pokračovat v tomto přístupu během svého mandátu, pečlivě naslouchat parlamentu a poslancům, kteří velice často vypíchnou něco, co my nevidíme. Takže ano, ve spolupráci s ostatními komisaři vidím naprosto zásadní imperativ. Podle mě lepší koordinace je nutná v některých oblastech, a obojí bude součástí mé agendy, pokud budu schválená jako komisařka. A nemyslíte si, že Evropská komise po reformě a po změně agendy jednotlivých generálních ředitelství by mohla přispět k tomu, že evropský farmaceutický průmysl se vrátí do Evropy, čímž by se zvýšila bezpečnost našeho kontinentu a zároveň bychom zajistili lepší přístup k nutným léčivům? Já si uvědomuji, že tohle je eh, obava, která leží na srdci mnohým a vím, že jsme závislí na farmaceutikách z třetích zemí a že musíme být nesmírně opatrní, eh, pokud jde o úroveň našich kontrol eh, pokud jde o jistotu, že jsou bezpečné. Ano, myslím si, že musíme investovat do inovace a povzbuzovat ji a Evropa by měla být lídrem farmaceutického průmyslu. Je velice důležité, abychom toho dosáhli a celý ten balíček, o kterém dnes diskutujeme a který sdílíme, zahrnující digitalizaci, nám vlastně umožňuje držet krok s vědeckým rozvojem. Musíme pracovat napříč politickými oblastmi a já si přeju, protože já působím ve zdravotnictví, ale jakožto poslankyně jsem taky v kontaktu s lidmi, kteří potřebují léky neustále. A vím, co to znamená mít nedostatek léků. Vím, co to znamená mít problém s cenovou dostupností léků. A přeji si, že bych mohla říct, že mám snadnou a rychlou odpověď, ale nemám. Vím však, že je potřeba zkoumat celou tuto oblast, zkoumat eh, cenotvorbu a proplácení. Farmaceutický průmysl má ze zákona povinnost zajistit, aby pacienti měli přístup k lékům a jejich dostatečnou zásobu a je třeba eh, usilovat o holistickou strategii farmaceutik, abychom mohli naplnit to, co pro pacienty potřebujeme. A chtěla bych také zmínit ještě něco, co tu nezaznělo, možná se to ještě objeví. Hodnocení zdravotních technologií, to je velice eh, důležitá věc a myslím si, že je to jeden z kroků vpřed, eh, pokud se eh, to podaří. Takže usilovat o toto a o případně nové obchodní modely, to je způsob, jak udržet Evropu v popředí této agendy. Děkuji. Zague Kateřina Konečná. Předsedo, vážená paní designovaná komisařko, <coughs> vy jste mi vlastně nahrála na můj dotaz svou poslední větou, protože podle průzkumu Eurobarometru si většina evropské populace přeje, aby se EU více věnovala problematice zdraví, anebo se dokonce domnívá, že opatření Evropské unie v oblasti zdraví jsou nedostatečná. A rozhodně se určitě shodneme na tom, že ne všichni Evropané mají stejné právo na přístup k léčbě, což platí zejména pro vzácné onemocnění a nejen pro ně. A právě tento problém prohlubujeme tím, že neplatí a neexistuje žádné společné povinné evropské hodnocení zdravotnických technologií. A proto vy jste řekla, že pokud se to podaří, tyto slova jste použila, ale já se vás ptám, Budete jako komisařka i nadále podporovat návrh komise, který velmi výrazně schválil tento parlament už v minulém legislativním období? A co uděláte proto, abyste odblokovala situaci na radě? Protože bez HTA hodnocení celoevropského se prostě v přístupu pacientů k léčbě nepohneme dál. Commission proposal was in 2018 and there was a ten návrh komise je z roku 2018 a vzniklo k němu parlamentní usnesení v roce 2019. Hodnocení zdravotnických technologií je zásadní. A je zásadní, protože umožňuje pacientům eh, vědět, že jejich léčiva jsou bezpečná a že e, ty přístroje, které se na nich používají, byly proskoušeny a že jsou bezpečné. A je to zásadní to hodnocení, protože umožňuje inovace. A já e, moc dobře vím, že některé členské státy se zdráhají pokročit tímto směrem, ale e, je také potřeba si uvědomit, že žádný stát by neměl zůstat pozadu. Je potřeba sloučit zdroje, je potřeba mít společné standardy, abychom mohli chránit pacienty. A to je něco, na čem budu usilovně pracovat a snažit se najít konsenzus aby nakonec návrh komise z roku 2018 týkající se hodnocení zdravotních technologií se posunul z místa, protože to je naprosto nutná část jakéhokoliv zdravotnického systému, který my Evropané chceme podporovat. Jenom o bezpečnosti, ale především o účinnosti a to hledání koncenzu, já bych vám přála, abyste ho našla s členskými státy. Ale ukazuje se, že to bude velmi tvrdé, ale možná bychom si tady všichni měli uvědomit, včetně kolegů z členských států, že bez toho prostě nezajistíme stejnou léčbu všem. Nicméně v HTA jsme dosáhli i toho, že jsme tam zapojili daleko výrazněji pacienty a já se vás chci zeptat, zdali plánujete rozšíření role pacientů u, všech, u veškeré ostatní legislativy, zda chcete jejich zapojení a zda je budete respektovat a brát vážně. This is a challenging question. Tak to je těžká otázka a já ji odpovím tak, jak mě to napadá. Já sama jsem velkou zastánkyní pacientů, protože málo se to ví, ale já jsem měla diagnostikovanou rakovinu a prodělala jsem ji. A celý život jsem spolupracovala s komunitou pacientů v mé zemi. A tam se nám podařilo prosadit legislativu, která umožňuje združením pacientů mít křeslo u jednacího stolu, kdykoliv se činí i rozhodnutí, které se jich týká. Takže já velice úzce spolupracuji s pacienty a spolupracuji také se všemi ostatními stakeholdery na hledání cesty vpřed, cesty k tomu konsenzu ohledně HTA je jasné, že dobrovolný přístup nefunguje. Potřebujeme standardy a potřebujeme se pohnout z místa. Děkuji. Thank you. So we are moving to... Děkuji, takže teď se dostáváme k druhému kolu dotazů. Už jsme slyšeli buď koordinátory nebo jejich zástupce. A teď má, začínáme frakcí EPP. Pan Kristian Cilivi Busuj. Děkuji. Vážená paní eh, kandidátko, děkuji za vaši úvodní prezentaci, která byla velice dobrá, ale já bych, chtěla, já bych se chtěla vrátit k něčemu, co jste pouze jaksi, si, ehm, o čem jste nehovořila podrobně ve svém úvodu, a to je digitalizace, jedna z největších výzev v současnosti. Máme zde třeba eh, elektronický recept, Eh, pak zde máme různé registry, například které se týkají rakoviny nebo šloutenky. Eh, pak zde také otázka interoperability těchto různých databází a také přeshraniční výměna informací. Pak je zde také možnost využívání mobilní medicíny, telemedicíny, různých umělých technologií, ehm, robotické medicíny. mnoha členských států je to zatím teprve v plenkách, ale ten koncept digitálního zdraví a zdravotnictví se velice rychle rozvíjí. Já bych rád chtěl připomenout, že jsou zde veli, vel, je zde velký vývoj v léčbě, ale musíme lepším způsobem eh, přidělovat prostředky v našich zdravotnických systémech. A eh, bez inovací a bez digitalizací se neobejdeme ani v tomto oboru. Chci se zeptat vás jako budoucí komisařky pro zdraví a zdravotnictví, pokud budete potvrzena parlamentem, jaká opatření chcete přijmout, abyste podpořila digitalizaci zdravotnictví v Evropě? Děkuji, pane Busoji, za tento dotaz. Asi víte, že se o tom hovoří v mém pověřovacím dopise. Je tam eh, to, že má být vytvořen společný prostor pro eh, data, která se týkají zdravotnictví a zdraví. Mm, toto všechno je nesmírně důležité pro občany. Víme, jaké to má dopady. Došlo k pokroku, já to chci uznat. Například v oblasti přeshraniční zdravotní péče v roce 2019 uh, eh, už došlo k tomu, že vlastně byl um, elektronický recept um, zaslán z jednoho členského státu do druhého. A to je takový příklad. Um, ukazuje se, že můžeme mít kontinuitu péče i přeshraničně a je to něco, co bychom měli nebo co musíme pro naše pacienty udělat. Digitalizace je něco, čemu se budeme věnovat. Chceme podporovat výzkum, inovace. Už teď máme Evropskou referenční síť, která umožňuje třeba lidem se nějakým vzácným onemocněním nebo s pediatrickým pacientům mít přístup do této, k těm informacím. A já si myslím, že to také může radikálně změnit to, jak vypadá léčba těchto pacientů. Já bych tam jenom ještě přidala jednu takovou malou věc, na kterou se často zapomíná. Musíme zde být také velice obezřetní. Jedná se o důležitost ochrany údajů pacientů. To musíme mít eh, vždy na mysli, ať hovo, když hovoříme o oblasti elektronického zdravotnictví. Ochrana uh, osobních údajů, nebo těch zdravotnických údajů musí být také velice důležitá. Eh, ten prostor evropských zdravotnických informací bude schromažďovat veškeré údaje. Je to jeden z mých úkolů v rámci pověřovacího dopisu. Těším se také na spolupráci s paní komisařkou Vestagerovou, abychom tuto iniciativu co nejdříve rozhýbali. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, že je zapotřebí eh, chránit osobní údaje. A pak jsou to také třeba ti mm, roboti a umělá inteligence, s čím spojí, s čím zase souvisí také různé třeba etické otázky. Chci ještě pohovořit o interoperabilitě. Možná by bylo dobré třeba mít nějaký um, společný systém toho, jak eh, vypadá lékařská dokumentace, aby to potom bylo možné předávat třeba do jiného členského státu a má se to, chcete také po, vlastně pomáhat, napomáhat i, těm, i té výměně mezi jednotlivými členskými státy ohledně těchto informací. Jeden problém, který vidím, je to, že ne všechny členské státy jsou na stejné úrovni vývoje v této oblasti. Ne, v té oblasti digitalizace jsou rozdíly, takže musíme nejprve podpořit členské státy, které jsou třeba trochu pozadu. Je to důležité. Pokud eh, budeme chtít využívat třeba směrnici o přeshraničním poskytování zdravotní péče, která změnila životy mnoha občanů a přinesla mnoho pozitiv v těch posledních letech, musíme zároveň eh, povzbudit členské státy, aby pokročili se zaváděním digitalizace v oblasti zdravotnictví. Také je zde jedna věc, na kterou jste rovněž eh, narazil a na která, která se opomíjí. Já jsem ráda, že vy jste na to upozornil. Musíme zlepšit informovanost pacientů, protože někdy pacienti vlastně třeba neví, jaké mají možnosti. Čili členské státy mají povinnost eh, poskytovat informace pacientům. Děkuji, není za SAD Eh, pan Rory Palmer. Děkuji za slovo. Pokud navrhnete ambiciozní plán pro boj s rakovinou v Evropě, tak jsem si jist, že určitě Evropský parlament za vámi půjde jako jeden muž a jako jedna žena a bude na tom spolupracovat s vámi na přípravě tohoto plánu. Vy jste navíc několikrát dnes večer hovořila o důležitosti prevence v boji s rakovinou. A e, to je také to důležité, také je důležité bojovat s e, nerovnostmi v přístupu ke zdravotní péči. Myslím si, že toto všechno bude určitě zajímavé pro, e, i pro všechna odvětví, třeba pro výrobce farmaceutik, i pro potravinový průmysl, pro další odvětví. Ehm, chci se zeptat, jak, jak plánujete asi poměrně obtížné diskuse, které vás čekají v rámci tohoto plánu. A pak se také chci zeptat, zda třeba budete usilovat o to, aby se snížila míra kouření a e, spotřeby mm, nebezpečných látek alkoholu mezi našimi občany. Eh, zda budu vést ty obtížné diskuse, ano, a zda budu, schop, zda budu ochotná snížit laťku, to rozhodně ne. Rozhodně, když chceme um, předcházet rakovině, tak nemůžeme snižovat laťku. A my víme, že lze předcházet mnoha druhům rakoviny, které dnes se zabíjejí. Můžem, máme zde už dnes eh, směrnici o eh, kouření. Musíme k tomu přistupovat velice silně a je zapotřebí, abychom eh, oslovili mladé lidi, kteří bohužel stále více kouří, stále více využívají tabákové výrobky. Pak je zde ještě alkohol, ale to nejsou jediná rizika. Ehm, rizikem je mnoho věcí, které se nachází v našem prostředí. Už jsme o tom také hovořili, takže i to spadá eh, do případných eh, preventivních opatření. Je pravda, že ten plán boje s rakovinou je ambiciozní, ale myslím si, že pokud budeme spolupracovat a pokud budeme pracovat odpovědně, tak můžeme dosáhnout změny. A vůbec ehm, vůbec vlastně mě jaksi nezajímají ti, kteří jsou proti tomu protože eh, rakovina je součástí každodenního života mnoha, mnoha občanů. Já už jsem to říkala ve svém úvodním eh, projevu. Musíme, eh, ten, ten boj s rakovinou musí být holistický. Prevence je nesmírně důležitou součástí. Musíme to všechno brát horizontálně a musíme se také zabývat životním stylem, protože životní styl lidí je také oblast, na kterou se musí zaměřit prevence, takže bych chtěla investovat do osvěty, do spolupráce se zúčastněnými strany, stranami, abychom dosáhli změny životního stylu a také, abychom eh, dosáhli bezpečných potravin, bezpečnějších potravin. Děkuji. No, prevence, ta už sama z podstaty věci vyžaduje čas. A jak je to s léčbou rakoviny dnes? Můžete třeba eh, zlepšit rychlý přístup k léčbě onkologických pacientů? Mm, já, také jste hovořila třeba i o tom eh, hodnocení zdravotnických technologií, že zapotřebí s tím pohnout, takže můžeme si být jistí, že tomu budete věnovat veškerou svou energii a také se chystá revize nařízení o eh, pediatrických léčivých přípravcích a přípravcích pro vzácná onemocnění. Ano, to nařízení o pediatrických léčivých přípravcích a přípravcích pro vzácná onemocnění nyní prochází evaluací. Eh, cílem je zajistit lepší přístup dětí, eh, dětských pacientů a také pacientů se vzácnými chorobami. Já vyčkám výsledků hodnocení. Měli bychom také třeba podporovat různá přeshraniční klinická hodnocení v oblasti pediatrických léčivých přípravků. A pak bych chtěla um, také k tomu uh, zahrnout nejenom hodnocení zdravotnických technologií, ale i tu oblast elektronického zdravotnictví a také i uh, ty, ty údaje, ty databáze. Pak zde bylo usnesení Evropského parlamentu, které upozornilo na nerovnosti uh, určitě bych ráda připravila konkrétní strategie, ale nejprve bych raději vyčkala na výsledky toho hodnocení, než nějak eh, se překotně hrnout dopředu. Ráda bych vycházela z zjištění, to znamená vyčkáme zjištění vyhodnocení toho nařízení, které bylo zatím provedeno. Děkuji. Nyní Martin Hojsík. Vážená paní kandidátko, jsme velice rádi, že jste přišla na dnešní slyšení a jsem velice rád, že také eh, životní prostředí je pro vás tak důležité, protože zde opravdu čelíme velkému problému. Problém není jenom problém samotný, životní prostředí, ale problém je to, jak s tím zacházíme a nedostatek transparentnosti. Eh, předřečníci už hovořili o problémech eh, se včelami, o tom, co způsobují pesticidy opilovačům. Pak jsou zde endokrinní disruptory a s tím vším je vlastně třeba spojen nedostatek transparentnosti, protože se to projednává v rámci postupu komitologie. Evropský ombudsman se věnoval otázce eh, eh, práce ve výboru pro dopravu a došli vlastně k závěru, že tam došlo k porušení pravidel, protože nebyly zveřejněny výsledky nějakého hlasování. A já se chci zeptat, zda budete eh, v této věci naslouchat doporučením ombudsmana a zda chcete usilovat o větší transparentnost v rámci postupu komitologie, nebo tedy postupu projednávání ve výborech. Transparentnost musí být v jádru všeho, co budeme dělat. A pokud eh, musíme být sami k sobě upřímní, minimálně jste dnes, eh, proč jsme ztratili důvěru občanů? Nevěnovali jsme se dostatečně takovým otázkám, jako je bezpečnost potravin a tak dále. Jde o to, že občané mají pocit, že mnoho výsledků eh, není transparentních, že nemají přístup k mnoha eh, výsledkům nebo zjištěním, k nímž by měli mít přístup. Došlo ke změně obecného potravinového práva, má tam také být lepší transparentnost a já doufám, že nám to zlepší i znovu získat důvěru občanů. Domnívám se, že to je velice důležité. Také bych ráda dodala, že eh, jsme hovořili o včelách a o tom dokumentu, o těch pokynech. Mm, tam ani není tak problém s transparentností, ale s tím, že členské státy nejsou příliš ochotny se pustit do provádění těchto pokynů a těchto doporučení. Pro mě samotnou je transparentnost velmi důležitá, protože pokud nebudeme transparentní, nezískáme zpět důvěru našich občanů. To, co jste děláte v Evropském parlamentu a také to, co doufám budeme dělat v komisi, se určitě nepovede nějakou špatnou cestou, pokud eh, budeme, pokud získáme důvěru. Lidé ztratili tu důvěru z celé řady důvodů. Budu se snažit spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a pokusit se opět eh, jejich důvěru získat, abychom mohli společně pokračovat. Také se doufám, že budeme, že, že budu i s vámi už spolupracovat. Uh, budete nám poskytovat zpětnou vazbu, abychom eh, mohli také eh, reflektovat naše návrhy a podněty. Děkuji mnohokrát. Mně se líbí a eh, těší mě, že hovoříte o transparentnosti. Čili vyzvete členské státy, protože já se domnívám, že skutečnost, že tato rozhodování se často dělají za zavřenými dveřmi, Čili vyzvete členské státy, aby vyžadovali, aby tato rozhodnutí byla automaticky zveřejňována a také se budete zaobírat tím, jaký, jak postupují jednotlivé členské státy. Ano, budu velice úzce spolupracovat s členskými státy, abych je přesvědčila o tom, že potřebujeme transparentnost a budu se snažit nacházet proto cesty. Domnívám se, že toto je něco nesmírně důležitého. Já si uvědomuji, že tady byly problémy, ale nejsem tak naivně optimistická, abych si myslela, že jenom čestnými diskusy eh, to tím pohneme dopředu. My tady ale nejsme proto, abychom trestali, my jsme tady proto, abychom hledali konsensus. Na tom jsem pracovala celý život a toto je výzva, které se ráda chopím. Děkuji vám. Za EPP Eva Kopač. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, dovolte, abych poděkovala paní Kyriakiris za její velice komplexní přístup a prezentaci, vizi jejich aktivit na komisi. Chci se zeptat na jednu věc týkající se Evropského programu pro boj proti rakovině. Musím říct, že jsem velice spokojena s tím, že jste vlastně už odpověděla na mou otázku, aniž jsem ji položila. Za to vám velice děkuji. A takže se zeptám jenom stručně na jednu věc, která se týká politiky s drogami. Mnoha člen členských státech eh, vidíme snižo, pardon, léku. Vidíme tady nedostatek léků, eh, a snižování je jejich disponibility a vidíme eh, to zejména v oblasti drahých léků. A já se chci zeptat, jakým způsobem chcete tento problém vyřešit. Jsem... I'm sorry if I took up so much of the je mi líto, že jsem tady zabrala tolik času tím, jak jsem hovořila o plánu pro potírání rakoviny, ale to je velmi důležitá část mého pověřovacího dopisu a je to něco, co je pro mne eh, nesmírně významného a zároveň neobyčejná příležitost, že na tom mohu pracovat na evropské úrovni, dostanu-li k tomu tu šanci. Eh, léky. To a myslím si, že státy a také lékař, agentura pro léčivé přípavky dali dohromady skupinu na vysoké úrovni, aby eh, řešila toto. Protože eh, snižování disponibility těchto léků nezávisí pouze na nedostupnosti, na tom, že by tady nebyly, ale někdy to souvisí s cenami, závisí to také s průmyslem. Eh, co bychom mohli dělat, kdybychom měli systém včasného varování, včasného objevování, kde je nedostatek těchto léků. A máme tady také paralelní obchod, který vzbuzuje obavy. Ale samozřejmě to nemůžeme zakázat v Evropské unii. Členské státy mají příležitost eh, zavést restrikce na export, když mají problémy eh, s nedostatkem léku. Mm, já si myslím, že to nesouvisí s přístupem k lékům. Eh, nedostatek tedy těchto léků E, má dva důvody. Za prvé, farmaceutický průmysl má legální povinnost umožnit zákonnou povinnost, promiňte, za umožnit, aby pacienti se dostali k těmto lékům, ale za druhé je to také právo pacientů, aby tento přístup měli, aby si mohli dovolit také tuto medikaci, aby mohli mít léky, které jim pomohou se uzdravit. Nemám na to žádnou rychlou odpověď ale uvědomuji si ty nejrůznější úrovně, eh, na kterých musíme pracovat, abychom se dostali ku předu. Eh, no, Mal, eh, pardon, ještě jednou krátká otázka. Učinilo se něco až dosud, co se týče modifikace poplatků, které platí farmaceutické společnosti do rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky eh, a pakliže mm, to nepokročilo, chopíte se této práce rovněž? Tedy z toho, co vím, myslím si, že došlo k určitému pokroku, ale je to něco, na co se musíme podívat, protože je to nesmírně významné a domnívám se, že to by nám mohlo Eh, pomoci pohnout se ku předu. A chtěla bych také povzbuzovat inovace, abychom evropským občanům poskytli moderní léčiva. Děkuji vám za SAD Maria Arena. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní eh, kandidátko. Já se chci vrátit k otázce pesticidů. Vy jste řekla, že pracujete na vědeckých důkazech. Dnes tady existuje rostoucí počet vědeckých studií, kteří poukazují na provázanost užívání pesticidů a negativního dopadu na zdraví. Tyto pesticidy jsou absorbovány eh, jsou eh, obě a dostávají se do oběhu, do vody, do těla a vidíme, že tedy eh, toto množství pesticidů zůstává konstantní. A navzdory všem studiím, ti, co užívají pesticidy, zůstávají přesvědčeni, že ti, co, ty, co používají, mohou používat. Já jsem nebyla příliš eh, uspokojena vaší odpovědi, takže já přeformuluji tu otázku. Jakým způsobem můžete zaručit, že směrnice o pesticidech bude korektně mm, transponována v členských státech? Jaký je problém v této transpozici a co můžete učinit pro to, aby členské státy učinili svou práci? A druhá otázka je, jak chcete konkrétně postupovat, abyste snížila závislost členských států na těchto pesticidech. Vy jste hodně hovořila o akčním plánu eh, pro boj proti rakovině a máte tedy nějaký plán pro boj proti pesticidům, eh, protože je třeba dát členským státům, aby přešli alternativám, které existují a nejsou chemické. Já se nebudu ptát na stejnou otázku na cílené, na, abyste nám řekla čísla, prostě jak to chcete snížit, protože vy jste na to neodpověděli a e, to znamená, že nám asi o nic víc neřeknete, i kdybych se na to ptala já, když už se na to ptal pan Kolfajn. I am, um, I'm going to repeat what I said. Já jenom zopakuji, co jsem řekla. Domnívám se, že je důležité, abych byla také jaksi vyslyšena, aby bylo nasloucháno. Já jsem řekla, že se mohu zavázat k tomu, že snížím nezávislost na pesticidech, že budu na tom pracovat a že budu také pracovat na tom, aby se nacházely nové nejedovaté alternativy a nebudu podceňovat skutečnost, že pesticidy mají negativní dopad na zdraví. A e, samozřejmě přece není možné být komisařkou pro zdraví a nestarat se o tuto oblast. Členské státy, my víme, že v Evropě je přísná legislativa, my to víme. Nejdá se, ale je to prostě nedostatečně implementováno. Potřebujeme monitorovat taky členské státy a vyzvat je k tomu, aby vysvětlili, proč to neimplementovali, neimplementovali. A když to bude pokračovat tak to dále, třeba, abychom realizovali určitá opatření. Ale ráda bych naprosto jasně řekla, že toto něco je nějak takový izolovaný problém. Je to součást Green deal na kterém budeme pracovat a je to také součást té výzvy Farm to Fork, neboli od farmy po vidličku. A nemůžeme mít žádnou efektivní strategii Farm to Fork anebo efektivní zelený deal pakliže nebudeme schopni čelit eh, takovýmto záležitostem, jako jsou pesticidy. Dobře, budu pokračovat v souvislosti s chemickými produkty, které jsou vysoce toxické. Dnes tady máme legislativu v rámci komitologie, která umožňuje pokračovat v používání těchto chemických produktů, které jsou rizikové navzdory studiím, které poukazují na jejich toxicitu. Velice často se tady obnovuje povolení k užívání rok po roku, i někdy na pět let. To znamená, že toto vysoce rizikové produkty zůstávají na evropském trhu. To je absolutně nepřijatelné přijatelné. A e, tady zatím nedochází k povzbuzování průmyslu, aby hledali náhrady. Co uděláte proto, aby průmysl se začal používat zdravějšími alternativy a co chcete udělat s tím procesem komitologii e, v jasném toxicolog- jasných důkazech, že tyto produkty jsou toxické? Děkuji. Já si nejsem stejně tak jistá, jestli se teď odkazujete na glyfosáty, nejenom, protože e, vím, že je třeba, aby se tady udělala evaluace, hodnocení tedy. Já se domnívám, že potřebujeme transparentnost, musíme naše rozhodování zakládat na vědeckých důkazech. Já samozřejmě chci mít cíle snížení rizik a toto budu dělat jako v rámci, v rámci tedy zeleného dílu. Pro mě je to součást toho, eh, co já nazývám jedno zdraví, protože je to přímo provázané. Takže ano, potřebujeme povzbuzovat inovaci co do užívání méně toxických a nízkorizikových alternativ. To musíme učinit, musíme to poskytovat tak, aby zemědělci nepoužívali chemikálie, které mají negativní dopad na lidské zdraví. Thank you. For the Greens, Metz. Děkuji a za zelené Tilly Metz. I would like... Paní designovaná komisařko, já bych se vás chtěla zeptat na GMO. Evropský parlament má velice silnou pozici k tomuto tématu. Přijali jsme 36 námitek proti autorizaci GMO v minulém parlamentním období. A jak víte, tak nikdy se nenašla kvalifikovaná většina členských států pro autorizaci GMO. Takže komise se musí rozhodnout. A zatím eh, standardní odpověď komise na GMO je ano. Proč? Komise nemá žádný zákonný důvod, nemá zákonnou povinnost říkat ano a existuje mnoho legitimních důvodů říkat ne. Zavážete se tedy k tomu, že budete respektovat demokracii a že, jak jste říkala, budete pozorně naslouchat parlamentu a členským státům. Přestanete schvalovat GMO, když není žádná kvalifikovaná většina pro a e, má druhá otázka, to jsou nové GMO. Evropský soudní dvůr řekl, že e, organismy vzniklé editováním genů spadají pod GMO. To bylo v červenci 2018. Nicméně nová komise zatím ještě neučinila žádný smysluplný krok na ochranu spotřebitelů a zemědělců před těmito novými GMO. Takže hodláte implementovat výnos Evropského soudního dvora urgentně, e, i pokud jde o bezpečnostní hodnocení a e, označování? Děkuji moc krát za tuto otázku. Já jsem si velice vědoma toho, že GMO je citlivé a často kontroverzní téma. A taky si uvědomuji, že navzdory tomu, co nám občas říká věda, občané nedůvěřují geneticky modifikovaným organismům. Já doufám, a už jsem to zmínila, že obecná potravinová legislativa a změny v transparentnosti nám umožní získat lepší přehled o situaci. Je potřeba, aby se rozhodnutí zakládala na vědě. Agentura EFSA autorizuje pouze bezpečné GMO, ale 19 členských států se rozhodlo omezit pěstování GMO na svém území. Takže není to jenom věda, jde také o to, jaké obavy mají občané. Velice dobře vím o rozhodnutí Soudního dvora z roku 2018, naprosto ho respektuji a domnívám se, že bychom měli pracovat na jeho implementaci. V pozici sformuluji, až budu mít všechny informace, budu spolupracovat s vámi a se všemi stakeholdery. Já jsem si všimla, že jste se ptala, eh, budete respektovat demokracii, budete naslouchat tomuto parlamentu tak já možná nemůžu učinit mnoho závazků, ale můžu učinit dva závazky. Ano, vždycky budu respektovat demokracii a za druhé, a to nejsou prázdná slova, budu naslouchat parlamentu a hodlám být k dispozici vám všem a úzce s vámi spolupracovat. Protože mnoho těchto věcí, jako jsou GMO a nové technologie šlechtění, parlament velice zviditelnil a upozornil na ně a přijal usnesení, která vedla ke změně. Takže těším se na další spolupráci s parlamentem i s členskými státy eh, na tomto tématu. A zase, už možná to bude znít monotónně, ale Tohle beru jako součást strategie Farm to Fork, od farmy po vidličku. Tak eh, já budu rovnou pokračovat. Vy říkáte, že eh, se schvalují pouze bezpečné GMO, ale víme, že v hodnotící metodologii EFSA jsou díry. Nehodnotí herbicidní rezidua, jako jsou glyfosáty a glyfosenáty, které jsou toxické pro reprodukci ale zodpověděla jste otázku ohledně demokratické legitimity, eh, z toho mám radost, ale pokud jde o vysledovatelnost nových eh, GMO, eh, aby to bylo možné, tak k tomu potřebujeme také, aby byly vyvinuty detekční metody a potřebujeme, abyste to vedla. Takže zavážete se k tomu, že to uděláte? Děkuji tak eh, já velice dobře vím, že EFSA spadá do mé politické kompetence a rozhodně nebudu váhat, pokud zjistím, že je potřeba něco prověřit. A druhá věc je, že já obecně, já osobně bych se chtěla zabývat novými technologiemi šlechtění eh, na základě vědeckých informací a pokud bude potřeba nový rámec, tak rozhodně nebudu váhat se tím zabývat. Velice dobře si uvědomuji, jak málo občané důvěřují Eh, těmto eh, technologiím a vím, že mají obavy. Takže eh, cokoliv podnikneme, bude muset být transparentní, abychom měli jistotu, že lidé budou mít důvěru v to, co jim nabízíme. Lidé potřebují vědět, odkud pochází jídlo, které mají na stole a v jakém prostředí vyrůstají jejich děti. Děkuji za ID Oskar Lančíny. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o potravinové podvody a kvalitu potravin, tak to eh, podkopává důvěru spotřebitelů a poškozuje celý potravinářský sektor EU. Eh, a v poslední době došlo k několika eh, skandálům v roce 2017, potom nedeklarované koňské maso v hovězích produktech, A to jsou eh, kauzy, které v Itálii způsobily značné ekonomické škody. Myslím si, že problém je v tom, že tyhle věci neumíme detekovat. Členské státy nemohou uplatňovat patřičnou kontrolu a udílet eh, trestní sankce. Je potřeba, aby takovéto přestupky, eh, aby po nich následovaly sankce. Komise to má překrývající se kompetence DG Agri, DG Sante a Článek 108 nařízení o kontrolách říká, že komise má možnost eh, stanovovat pravidla pro výměnu informací. Jak tedy hodlá komise zlepšit systém prevence a vymáhání na evropské úrovni? Děkuji za tuto otázku. Eh, já sdílím vaše obavy. Domnívám se, že Potravinové podvody stojí průmysl 8 až 12 miliard. Mají dopad na důvěru spotřebitelů a musíme s nimi něco dělat. Bohužel, pokud vím, tak neexistuje žádná eh, právní definice potravinového podvodu. Je to globální problém, je to uvádění v klam a pokud se nepletu, tak Evropský parlament přijal usnesení už v roce 2013. Je potřeba využít všechny dostupné agentury, jako je e, Europol a e, Úřad e, pro boj proti podvodům na detekci potravinových podvodů a velice ochotně budu spolupracovat se všemi případně na nové legislativě o kontrolách. důvod, proč je potřeba hodnotit bezpečnost materiálů, které jsou v kontaktu s potravinami, je, že z těchto materiálů se mohou do potravin uvolňovat chemikálie, které jsou ohrožením pro zdraví. Nařízení 1935 eh, z roku 2004 eh, je solidním právním základem pro několik málo látek, jako jsou například plasty. Mnohé látky jsou regulovány pouze na národní úrovni což znamená, že eh, situace není homogenní, pokud jde o bezpečnost pro evropské spotřebitele a také eh, pokud jde o konkurenceschopnost podniků. Bude komise přijímat nějaká specifická harmonizovaná opatření i pro další materiály? Děkuji. E, máte na mysli materiály, které jsou v kontaktu s potravinami. E, to je nesmírně důležité téma, protože do potravin se tak dostávají látky, které mohou mít dopad na lidské zdraví, ale také které mění vlastnosti potravin. Existuje nařízení z roku 2004, které teď e, podstupuje hodnocení. A já vím, že parlament v roce 2016 žádal o dalších 13 eh, materiálů žádal, aby byly regulovány. Je pravda, že předpisy v členských státech se liší. A teď eh, máme informace ze zprávy o plastech, ale nemáme informace o mnoha dalších materiálech. Já bych k tomu chtěla něco dodat. Zabývá se tím EFSA ale já se u toho ještě zastavím, jestli můžu. Potřebujeme také informace o koktejlových e, účincích různých kontaktních materiálů, protože i ty jsou velice závažné a mohou mít dopad na lidské zdraví. A vy jste se ptala, jestli to budeme regulovat jestli budeme regulovat další materiály, které jsou v kontaktu s potravinami, tak já chápu tuto otázku. Já se podívám na vědecká fakta a podle toho e, stanovím priority a začnu těmi, o kterých víme, že jsou potenciálně škodlivější pro lidské zdraví. Každopádně je to velice důležitá oblast, které se budeme věnovat e, nejenom v zeleném dílu, ale i ve Farm to Fork, protože e, se to týká jídla, které jíme. Děkuji za ECR Herman Terč. Krásné odpoledne. Krásný večer, paní komisařko. Viděli jsme, že věda a technologie zůstávají spíše marginální v příliš emocionálních debatách a skrývají se za informacemi nebo jsou v druhém plánu při rozhodování. A váš předchůdce Pan komisář byl velice osamocený, když obhajoval vědu a předseda Junger a zbytek kolegy a komisařů ho eh, eh, vůbec nějak si nepodporovali, naopak nelíbilo se mu jeho, jak, říka, jeho, jak říkali, křížové tažení za vědu. Jakým způsobem chcete zahrnout vědecké důkazy, o kterých jsme hovořili, tedy vědu, eh, do eh, vašich eh, činů? Já bych chtěl vědět, jak konkrétně chcete zvýšit roli vědy v politickém rozhodování tváří v tvář ideologii v legislativním procesu. I'm a firm believer that we need to be Pevně věřím, že politické rozhodnutí musí vycházet z vědeckých poznatků. Není to vždycky jednoduché, není to vždycky mm, dobře akceptované veřejnosti, protože jste velká míra dezinformací. Dávám příklad. Například eh, máme nějaký vědecký poznatek, který říká, že je důležité, abychom prováděli očkování populace. ale teď najednou dochází k, e, znovu k tomu, že se v Evropě objevují nějaké choroby, například e, e, spalničky. A je to kvůli tomu, že lidé vlastně váhají s tím očkováním. A je to i také kvůli těm systémům, které mají členské státy ohledně očkování. Není to jednotný systém, teď ale existuje určitý společný celoevropský systém, který se týká očkovací politiky a společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrol nemocí a také společně s členskými státy budeme bojovat se všemi fámami a dezinformacemi, které mají negativní dopad na ehm, tuto oblast, když přitom máme na druhé straně k dispozici solidní vědecké poznatky. Já bych chtěla, abychom byli takovým zodpovědným hlasem v rámci kolegiu, abychom vycházeli z vědeckých poznatků, ale zároveň musíme brát v úvahu i obavy občanů, musíme být schopni přesvědčit naše občany, že je zapotřebí v celých, eh, v mnoha oblastech postoupit ku předu a že to je důležité pro ochranu veřejného zdraví. Eh, bohužel eh, dezinformace a mm, taková ta dezinformační kampaň, to je jev, který se teď hodně rozmnožil. Asi mnozí z nás vůbec nečekali, jaké míry to může dosáhnout. A um, ovlivňuje tu větu. Tato dezinformace má také jiné dopady, protože jakákoliv ekonomická aktivita, také věda, potřebuje jistotu v dlouhodobých politikách. A když se podíváme na a, a zemědělsko-potravinový sektor, tak ten prostě pochoduje ven z Evropy a díky právě legislativě, která velice často je velice nepřátelsky postavená vůči vědě a disproporčně používá zásadu Eh, prevence tedy z mnoha ideologických a politických důvodů. My tady demonizujeme fitosanitární prostředky, ku příkladu, když není žádná alternativa, anebo blokujeme vývoj nových techniky, eh, technik v oblasti genetiky. Paní komisařko, máte záměrem revizovat, revidovat tento tuto zásadu? Hele... El principio de innovación zásadu obezřetnosti, eh, protože Evropská unii potřebujeme, aby byla vůdcem na globální úrovni. We cannot afford not to be a global leader here in Europe. Eh, já si myslím, že přece není chybou, abychom byli globálním lídrem takové oblasti Evropská unie by měla být eh, lídrem v mnoha oblastech zdravotnictví a co se týče vědy a inovací, tak to je zrovna velice důležitá oblast. Jsem si vědoma toho, že v minulosti, zde, mm, možná to bylo kvůli té směrnice o klinických hodnoceních, došlo k různým problémům eh, v tom eh, výzkumu a takže nakonec došlo k tomu, že se ta klinická hodnocení více prováděla mimo Evropskou unii nebo v USA a trošku jsme zaostávali. Ale teď je zde tedy změna, eh, teď jsme schopni provádět více klinických hodnocení pro naše pacienty. Zavázali jsme se k inovacím, zavázali jsme se k tomu, že chceme postoupit vpřed, chceme investovat do výzkumu, máme zde program Horizont 2020, který už se také um, zaměřil na tyto cíle. Myslím si, že to je zcela jistě jednou z priorit. Potřebujeme pokročit s inovacím a s vědou. Pokrok v inovacích a ve vědě může přinést také pokrok ve zdravotnictví. Mm, přetaví se to i v, do mm, průmyslu, do odvětví, do různých odvětví. Podle mě by Evropská unie měla být lídrem. A měla by být lídrem i ve farmaceutickém průmyslu, protože potom nebude muset čelit takovým problémům jako nedostatek léčiv nebo špatná dostupnost některých léčiv. Takže to je také další věc, eh, k níž se chceme zavázat. Děkuji, říká pan předseda. Poprosím vás, abyste se držela času vymezeného na ty doplňující odpovědi. Nyní za EPP pan Arlukovič. Děkuji, pane předsedo, vážená paní kandidátko. Já jsem zde uprostřed v první řadě. Během tohoto funkčního období Eh, jak Evropský parlament, tak komise bude stát před jednou velkou výzvou. Najdeme opravdovou odvahu vyřešit eh, nebo vypořádat se s tím velkým zabijákem Evropy, s rakovinou. Já sám jsem lékař a pracoval jsem na dětské onkologii mnoho let. Byl jsem také i ministrem zdravotnictví a vím tedy velmi dobře, že pokud necháme členské státy, mm, aby mm, jak si každý se snažil bojovat po svém s tou rakovinou, tak tu bitvu nikdy nevyhrajeme. Musíme mít určité standardy pro onkologickou léčbu, například, pardon, máme tedy standardy pro léčbu třeba onkologických dětských pacientů, ale takové standardy nemáme pro dospělé pacienty. Takže musíme vyřešit tyto věci, musíme reagovat na tyto výzvy jinak nám lidé neodpustí. Musíme zavést standardy třeba pro včasnou diagnostiku, musíme také zavést moderní způsoby léčby všech pacientů všude po Evropě. Tohle je e, bitva, kterou budeme e, bojovat společně s vámi a je to zřejmě asi bitva na celý život. No, já se snad ani nebudu snažit nějak to spochybňovat, to, co jste řekl, máte samozřejmě pravdu. Ale já chci říct třeba, že už existují určité protokoly pro léčbu dospělých pacientů, ale ne vždy se jimi všichni mm, příslušní pracovníci řídí. Takže musíme zajistit to, aby se používaly ty protokoly. Pokud chceme vymítit rakovinu, musíme se na to dívat holisticky. Dám vám příklad. Máme zde eh, screeningy, které pomáhají, plošná vyšetření. Víme, že včasná eh, diagnostika také pomáhá, ale nestačí mít pouze plošné prohlídky, plošné preventivní prohlídky. Musíte mít také akreditovaná um, diagnostická zařízení, která musí splnit určité podmínky. A právě Evropský parlament eh, připravil mm, směrnici, která říká, jak má vypadat takový dobrý screeningový program pro prevenci rakoviny. A my musíme teď zajistit, aby to bylo zavedeno do praxe. Plně s vámi souhlasím v tom, co jste říkal. Rakovina je pro mnohé chorobou, která postihne nejenom toho samotného pacienta, ale jeho rodinu, zaměstnance, Eh, pak třeba ještě je zde otázka lidí, tisíců lidí, kteří se vylečí z rakoviny, kteří překonají rakovinu, ale co s nimi pak bude dál? Jak eh, vrátí se zpátky do práce? Mm, budou mít eh, nějaké právo třeba na zdravotní pojištění? Nebo jak s nimi budou zacházet zdravotní pojištění, když budou vědět, že to jsou lidé, kteří prodělali rakovinu? To jsou všechno věci, které bych právě chtěla řešit i v rámci toho plánu Beating Cancer tento evropský, nebo ten minulý evropský parlament udělal mnoho užitečné práce, byl zde dokonce i nějaký výbor nebo meziskupina pro boj s rakovinou, takže jste udělali mnoho práce a teď eh, na to budeme navazovat. Já jsem eh, zaváděl v Polsku takový balíček pro onkologické pacienty měl být financován z veřejných zdrojů a chtěli jsme um, financovat všechny aktivity všech lékařů a všech klinik, které se budou řídit těmi standardy, které budou zajišťovat včasnou diagnostiku a nechtěli jsme ani limitovat jejich výlohy. Ale pak tam došlo k dalším problémům. V roce 2012 Eh, zaznamenala mnoho členských států to, že vlastně neměli najednou k dispozici příslušná léčiva a najednou bylo ohroženo mnoho pacientů. Chcete mm, vybudovat takový systém, který by zaručil, že k takové situaci nikdy nedojde? Protože, jak víte, tak v onkologické léčbě se hraje o čas. Ano, děkuji. Já chci říct, že jsem měla to potěšení, že jsem mohla navštívit vaši zemi a eh, také jsem spolupracovala s vašimi eh, lékaři a ten screeningový program byl velice dobrý, protože vlastně otevřel dveře i dalším zemím. Ten eh, plán Beating Cancer se chce se věnovat všem těmto oblastem. Chceme hovořit o prevenci, chceme hovořit o akreditaci, o standardech a bude se to, bude tam i část toho plánu, která se bude týkat léčivých přípravků, léčiv. Ehm, vím, že také mnohé členské státy, které měly problémy s finanční situací, tak to pak mělo dopad i na zdravotní péči. Farmaceutický průmysl má povinnost zajistit dostatek léčiv. Já to určitě zařadím do našeho plánu a budu na tom pracovat. Nesmíme v žádném případě v boji s touto nemocí jakkoliv snižovat nastavenou laťku. Děkuji. Nyní paní Karolin Váden za Renew Europe. Děkuji. Vážená paní Kyriakides, já jsem zde. Článek 168 smlouvy o zdravotnictví říká, že chceme předcházet poruchám jak fyzickým, tak i duševním. Vy máte praxi 20 let, 27 let jste působili jako klinická psycholožka, takže vás určitě nepřekvapí, když řeknu, že šestina, více než šestina lidí v Evropské unii um, měla nějaký duševní problém. Bylo to, jsou to informace z roku 2016 a nějaký druh duševních problémů nebo potíží, mm, ten, ten napadá 10 tisíc eh, lidí v Evropě každý rok a také se to týká i jejich rodiny, ovlivňuje to zaměstnání a tak dále. Také eh, máme Eh, velký případ eh, různých sebepoškozování, sebevrážd mladých lidí, eh, různých poruch příjmu potravy. To jsou všechno jsou problémy, které se týkají dětí a dospívajících. Co konkrétního chcete navrhnout, abyste zajistila, že členské státy plně provedou všechna doporučení OSN, která se týkají duševního zdraví a příslušné další pokyny? Děkuji za tuto otázku. Když jsme, už jsme hovořili Eh, o jiných věcech a já jsem zmínila tu strategii jedno zdraví. Říkala jsem, že tam spadá um, zdraví lidí, zvířat i rostlin, ale když hovořím o zdraví lidí, tak tím nemyslím pouze um, tělesné, fyzické zdraví, ale také i zdraví duševní, protože to je propojené, neoddělitelné. Je pravda, že duševní zdraví nebylo prioritou po mnoho let, je to z různých důvodů. Uh, v některých členských státech je to stále nějakým způsobem stigmatizováno, takže lidé nepřicházejí k odborníkům včas, aby získali pomoc. Také žijeme v dobách, kdy se neustále mění tlaky na děti a dospívající. Oni jsou neustále bombardováni různými informacemi. Přitom nejsou dostatečně schopni ještě tyto informace, ten příliv informací filtrovat a vyrovnat se s tím. Musíme tyto věci řešit. Pokusím se dostat otázku duševního zdraví zpět mezi priority. Já se domnívám, že duševní zdraví je oblastí, není v mnoha členských státech eh, tématem, které by pro ně bylo nějakou prioritou. A já bych chtěla tento trend zvrátit. Jsou zde deprese um, u dospělých pacientů, také jste zmínila problémy u eh, dospívajících lidí problémy eh, s chováním, problémy se sebepoškozováním. Opět musíme působit preventivně. A eh, ta péče nesmí být pouze ze strany zdravotnictví, ale také ze strany vzdělávání. Musíme mm, třeba ve školách předcházet těmto zdravotním problémům. Takže i to bude součástí mých budoucích politických kroků. Děkuji. Ehm, my jsme rádi, vy říkáte, že je to pro vás velice důležité téma, ale přitom už se zde sedíme dvě hodiny a vlastně vůbec jste to zatím nezmínila, že to duševní zdraví je pro vás tak důležité. Pak jsou to různé také příčiny. Někdy to není eh, třeba, nejsou to lékařské příčiny nebo zdravotní, ale souvisí to třeba s životním prostředím. Máme zde třeba stres, eh, sociální média, špatné pracovní podmínky, špatné bydlení, nízký, nízké mzdy Toto všechno třeba eh, také by se mělo zlepšit, aby se snížil počet eh, duševních poruch a eh, v Evropské unii. Mě by zajímalo, co konkrétně chcete dělat. Chcete do toho investovat peníze, plánujete nějaké nové plány, nová opatření, nebo chcete se zaměřit na země, kde jsou ty problémy největší. Co konkrétně chcete učinit, aby došlo ke změně? Určitě je důležité spolupracovat napříč Evropskou komisí, protože, jak se sama teď zmínila, tak ty poruchy duševního zdraví, to vlastně se promítá do celé řady oblastí, to průřezová věc. E, Evropská komise má potenciál e, zkoumat tyto věci, zkoumat, jaké jsou problémy a co lze změnit. E, řekla jste, že vlastně nikdo kromě vás nehovořil o duševním zdraví, ale já jsem eh, o tom hovořila ve svém úvodním projevu, protože to skutečně považuji za důležitou věc. Jeden z důvodů, proč možná se v této oblasti toho tolik neděje, eh, je kvůli tomu, že to je taková jakási opomíjená mm, skupina lidí. Jsou to lidé, na které se jaksi zapomíná. Takže je zase důležité abychom i tu otázku duševního zdraví třeba promítli do různých politických koncepcí. Já bych ráda mluvila za um, tyto lidi, kteří trpí těmito duševními poruchami nebo problémy. Děkuji a nyní pan Konstantino za nezařezené. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Tedy kandidátko, vy jste hovořila o mentálním zdraví a já bych eh, teď z lékařského hlediska chtěl položit otázku k možným aktivitám eh, ve vaší eh, funkci komisařky. Vy jste řekla, že chcete podporovat výzkum a inovace i v psychiatrické oblasti. A říkáte, že tady máme také patologické způsoby chování a jaké kategorie psychických a psychologických, psychiatrických a psychologických eh, studií jsou provedeny. Vy tady hovoříte o nejrůznějších kulturách a existují také kulturní poruchy, jako ku příkladu anorexie to také patří k určité mm, mu k určité poruše chování, která je dána kulturou. To jsou tedy zcela konkrétní psychologická i psychosomatická onemocnění a rád bych poukázal na to, že tady to nejsou zrovna výzkumné oblasti, které by byly příliš podporovány, čili něco, co v roce 2013 bylo obsazeno a tady se hovoří o kulturních faktorech a o diagnoze psychologických pacientů. A máme tady také rozsudek Evropského soudního dvora. No, dodržujte čas, pravý pan předseda. Vždyť mám ještě pět vteřin, pravý pan poslanec. No, Eh, název té studie. Eh, tady se jedná o postup proti, eh, v případě určitých psychologických onemocnění. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Nemohu to říci, že, nemohu tedy říci, že jsem tomu sotva rozuměla. Budu se snažit na to, co jste řekl, zareagovat existuje změněné hodnocení psychologických poruch a psychických poruch. Dříve celá řada onemocnění byla posuzována také podle toho, jak se na to dívala společnost. Vy jste se zmínil o anorexii a jsou tady společnosti, které to neuznávají a jsou jiné společnosti, které s tím mají veliký problém. E, já bych jako prioritu dala ochranu a podporu lidských práv. Já si myslím, že to musí být prosazováno také v oblasti, jako je psychiatrie a psychologie, neboť to jsou velice citlivé obory, eh, protože je velice snadné někoho jaksi opatřit známkou psychické, nálepkou psychického onemocnění a toto všechno je subjektivní podle toho, z jaké kultury člověk dotyčný vždycky pochází. Čili na to bych se velice pečlivě dívala. Ta záležitost normality, myslím, že vy jste použil v řečtině slovo normalita, my máme eh, často různé definice k tomu, co je normalita a to by trvalo rozhodně víc než dvě minuty, kdybych se tím zaobírala. Ale velice ráda si o tom s vámi promluvím i jindy. Děkuji mnohokrát. Odpověděla jste mi. Takže za SAD Sara Serdas, paní dezignovaná komisařko, já se chci zeptat na jednu z největších výzev, kterým čelíme. Eh, je odpovědnost za 3000 umrtí a způsobo 1,1 eh, miliardy nákladů v Evropské unii. Jedno z hlavních eh, problémů je zneužívání antibiotik bez doporučení lékařského anebo nedostatečného mm, sledování doporučení. A vy už jste řekla, že je třeba podporovat očkování, protože E, potom tady máme také zbytečné používání antibiotik pro léčbu. Je třeba, abychom bojovali proti nepřesným či lživým informacím a očkování a přimět pacienty k tomu, aby využívali správně informací. jak chcete konkrétně zvýšit e, jaksi schop, e, vzdělávání k otázkám zdraví directly related because they're both um, to what is health literacy and eh, Protože tady jsou relevantní věci, to je ta gramotnost v otázce zdraví a e, eh, zavadějící informace. E, když se podíváme na dnešní digitální věk, vidíme, jak snadné je rozšiřovat fake news tolika médií. Co musíme učinit je zabezpečit, abychom velice úzce spolupracovali s členskými státy v tomto problému a abychom zajistili, že pacienti budou mít přístup ke spolehlivým vědeckým informacím. A když objevíme nějaké fake news, tak s tím okamžitě, tak v tom okamžitě začít jednat. Vy jste se zmínila o antimikrobiální rezistenci, to je skutečně eh, katastrofální problém, ničící problém a já bych velice ráda, aby v této oblasti byla Evropská unie lídrem protože spadá to také pod tu agendu One Health, čili jedno zdraví. Musíme převzít naši odpovědnost, protože nemůžeme 33 tisíc umrtí ročně připouštět jenom kvůli tomuto problému. Abychom také neměli děti, které eh, umírají na nemoce, které před několika lety byly vymíceny v Evropě. Musíme tedy spolupracovat společně v oblasti zdraví, v oblasti vzdělávání, abychom bojovali proti fake news, které se rozšiřují a které mají přímý dopad na lidské zdraví. Máme také tuberkulózu. To je jedno z onemocnění, co je ta antimikrobiální rezistence je velikým problémem a mnoho pacientů umírá. Před dvěma týdny DG Sante vytvořilo expertní skupinu na Evropské komisi, která se má zaobírat tuberkulózou a hepatitidou a e, chtějí také diskutovat s příslušným fórem občanské společnosti. Jak chcete se pustit do řešení eh, problému, obou, kterými se zaobírají obě tyto skupiny, čili ta proti tuberkulóze a ta proti hepatitidě. Myslím si, že tady bylo vynikající usnesení Evropského parlamentu týkající se IV hepatitidy a tuberkulózy v roce 2017 a za to chci poděkovat parlamentu, protože to jsou tři onemocnění, která jsou velice závažná, kde můžeme sehrát roli i v oblasti prevence. Evropské středisko pro prevenci osob a kontroly zdraví pomáhá členským státům, aby mohli tento problém řešit. Musíme zabezpečit přístup k inovacím a léčivům Eh, všem těmto pacientům, čili HIV, hepatitidy a tuberkulózy a DG7 v Biarecu se zavázalo 100 k 550 milionům pro boj proti těmto chorobám, které mají negativní dopad na velký počet evropských občanů. To by byla tedy má první priorita v Evropské komisi. EPP Daniel Buda. Za EPP Daniel Buda. Za Agri. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážená paní dezignovaná komisařko, já hovořím za výbor Agri a chtěl bych hovořit o zdraví zvířat, což je pro mě velice důležitá problematika, která má také velký dopad na zdraví lidí. A myslím si, že byste se měla o tuto problematiku zajímat. E, africká prasečí chřipka teď řádí ve východní Evropě a zdá se, že e, opatření, která byla zatím učiněna, nestačí na boj s tímto virem, který nezná žádné hranice. Nedávno jsme se museli potýkat s alarmujícím nárůstem e, počtu případů. V letošním roce jsme detekovali 1470 nových epidemií na evropské úrovni. A hrozí tedy, že zanedlouho bude tento virus přítomný i ve státech západní Evropy. Zemědělci jsou tedy znepokojení, ale také experti na zdraví zvířat jsou znepokojení, protože dopad tohoto viru na sektor je zdrcující. Bohužel je postiženo nebo bude postiženo tisíce zemědělců. Takže jakou máte strategii krátkodobou a střednědobou, kterou byste zamezila šíření této metly? Jakými opatřeními proti ní chcete bojovat? Děkuji moc krát za tuto otázku. Nejprve chci říct, si naprosto jasně, že zvířecí zdraví a lidské zdraví beru jako součást svého konceptu jedno zdraví. To je nedílnou součástí, takže ne, že by to bylo něco, co nepovažuji za důležité. Eh, africký mor prasat to je eh, zničující choroba, která nepostihuje lidi, ale je hrozbou pro zemědělství a samozřejmě pro obchod. Po celém světě je situace stále ještě důvodem k zneklidnění. Chtěla bych ale říct, a to se trochu liší od té deklarované pozice, že komise má eh, robustní právní rámec a harmonizovanou strategii a už pomohla zadržet africký mor prasat v některých oblastech. Příkladem je Česká republika, kde došlo k vymícení. V dalších oblastech eh, vzhledem k nebo po, po, v hraničních oblastech jsou další místa, kde jde stále ještě o problém. Je tedy potřeba provádět efektivní kontroly, zvýšit biobezpečnost na farmách, šířit, invest, šířit informovanost a e, podporovat výzkum, protože zatím nemáme vakcínu. A tímto způsobem by Evropská unie šla příkladem a postarala se o to, že nedojde k dalšímu šíření této choroby, která postihuje prasata a divoká prasata, ale je zničující pro lidi, kteří žijí v daných oblastech a zejména pro zemědělce. Takže uvědomuji si tento problém. Děkuji vám moc krát za tuto odpověď. Paní dezignovaná komisařko, v Evropské unii máme mechanismus občanské ochrany. Jehož cílem je eh, koordinovaně zasáhnout v případě požárů nebo záplav což znamená, že členský stát dostane logistickou podporu, eh, vybavení a může potom se potýkat s problémem. Bylo by možné vytvořit podobný mechanismus pro zdraví zvířat, když dojde k rozsáhlým epidemiím jako eh, k epidemiím nakažlivých zvířecích chorob. Mohla by, se tak, mohla by ta komise rychle a koordinovaně reagovat a eh, podporovat místní orgány a pomáhat jim se spalováním v postižených oblastech, protože ono je velice těžké Eh, zabraňovat šíření eh, viru, pokud se objeví v nějakém regionu, kde žijí i lidé. Děkuji. Ony už jsou možné krizové intervence v případě epidemií zvířecích chorob a je to mechanismus, který je celkem eh, účinný. Právě v případě afrického moru prasat se Evropské unii povedlo do určité míry tento virus zadržet a zastavit. Je potřeba, abychom byli proaktivní a okamžitě reagovali v podobných situacích, aby se nám podařilo dostat situaci co nejrychleji pod kontrolu. Já bych chtěla nadnést jednu otázku, která tu nezazněla, ale možná ještě zazní. Je to jiný problém, který máme. Nesouvisí se zdravím zvířat, ale se zdravím rostlin. Byl to problém Xylella v Itálii. Tam eh, a to byl další zničující problém, protože postihoval olivovníky v té oblasti, nejenom v Itálii. A Evropská unie tehdy přišla s konkrétními opatřeními, kterými zadržela tuto chorobu. Členské státy potřebují pomoc s vymáháním těchto opatření a je tedy třeba, abychom byli co nejproaktivnější a aby existoval krizový systém, který by dokázal co nejrychleji zasáhnout. Ráda bych vám byla schopná říct, že vymítíme africký mor prasat v nejbližších měsících. Už toho bylo vykonáno hodně. A země, které nejsou v Evropské unii a neučinili žádná opatření, mají mnohem větší problém. A země, které s nimi sousedí, mají stále ještě tento problém kvůli divokým prasatům. Takže musíme dělat více, musí to zůstat naší prioritou, protože je to rána pro zemědělce a pro obchod. Děkuji za Gue Joao Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem tady, paní designovaná komisařko. My už jsme dnes hovořili o pesticidech a o autorizaci, hovořili jsme o GMO, o bezpečnosti potravin, o léčivech. Hovořili jsme o oblastech, kde v průběhu let se objevily důkazy o vazbách Evropské komise a jejich agentur a průmyslem. Je to ten princip otáčivých dveří, ale týká se to i postupu samotné autorizace, toho, jak je prováděn. Vede to potom k otázkám ohledně transparentnosti a ohledně solidnosti autorizačního procesu. Takže já mám otázku, jak vy hodnotíte danou situaci? Jak úzké myslíte, že ty vazby jsou? A co si představujete, že s tím budete dělat? Budete věřit analýzám rizik, které přináší průmysl, anebo by eh, měly eh, veřejné instituce eh, aktivně intervenovat do autorizací a do procesu udílení licencí a provádět vlastní analýzy rizika? Děkuji moc krát. Já naprosto chápu, že Občas panuje značná nedůvěra k některým rozhodnutím, které přicházejí z evropských agentur, eh, konkrétně z EFSA, jak jste zmínil. Na druhou stranu eh, ráda, bychom, ráda bych připomněla, že EFSA je pod dohledem nejenom auditorů, ale také eh, Evropského parlamentu. A chtěla bych připomenout, že Členové vědeckých orgánů EFSA podléhají velice přísným předpisům a musí deklarovat a průběžně aktualizovat prohlášení o střetu zájmu. Já tady vkládám důvěru do evropských orgánů a domnívám se, že potřebujeme nezávislá hodnocení průmyslu z mnoha důvodů. Ale chtěla bych k tomu také říci, že například Vím, že EFSA spadá do mého politického portfolia a rozhodně bych neváhala, pokud bych měla pocit, že došlo k nějakému zásahu, který narušil integritu vědy, kterou EFSA eh, přináší. Já tedy bych tu odpovědnost vzala na sebe. Děkuji vám, eh, beru na vědomí vaši odpověď. Mohla jste toho říct víc, ale já bych se chtěl vrátit k tématu, které už bylo zmíněno a nebyl jsem úplně spokojený s vašimi odpověďmi. Chtěl bych teď hovořit znovu o pesticidech a o procesu hodnocení. Jak zajistíte, že analýzy rizika nezahrnují pouze akutní účinky, ale i chronické účinky. A poslední otázka zase na pesticidy a jejich hodnocení. Jak hodláte zaručit, že to, co není schváleno, se k nám nedostane zadními vrátky přes dohody o volném obchodu? Já se snažím pochopit, proč jsem vás nepřesvědčila u pesticidů, protože zrovna to je oblast, u které jsem říkala, že se zavazuju ke snižování pesticidů a k hledání nízkorizikových alternativ. Tak zjevně to nebylo dostatečně přesvědčivé. Já už jsem předtím říkala, že tohle je problém, který má dopad na veřejné zdraví, je to součástí zeleného dílu a Farm to Fork a já se jim budu velice pozorně zabývat. Chtěla bych také eh, dodat, že hledáme nízkorizikové alternativy a budu čekat na výsledky některých hodnocení, které očekáváme od EFSA a rozhodnu se podle nich. Někdo, už nevím, který poslanec předtím hovořil o důležitosti vědy. Nesmíme na to zapomínat. Je tedy extrémně důležité, když jsme hovořili o endokrinních disruptorech, o neonikotinoidech, o nových eh, šlechtitelských technikách a o pesticidech, abychom se řídili vědou. Eh, obecný potravinový zákon doufám změní eh, úroveň transparentnosti, která je velkým problémem a budí nedůvěru v občanech ale už se nemůžu nijak hlasitěji eh, a zvučněji zavázat k tomu, že budu snižovat závislost na pesticidech a že budu hledat nízkorizikové alternativy. To proto, že je to součástí toho přístupu jedno zdraví, je to součástí zeleného dílu, je to součástí farm to fork. A není možné hovořit o jednom zdraví, aniž bychom zkoumali celou oblast, do které patří lidé, životní prostředí, zvířata a rostliny. Děkuji za SD Alessandra Moretti. Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji vám, paní kandidátko. Um, pro prevenci nemoci je také důležitá dobrá, dobré, dobrá strava, dobré stravovací návyky a je to také důležité třeba pro prevenci kardiovaskulárních chorob, um, diabetes anebo další nemoci, které se šíří. Souhlasíte s tím, že je důležité, aby se spotřebitelé naučili vybírat si zdravou potravu, vlastně vybrat si zdravou alternativu a že by měli mít k dispozici informace pro tuto možnost volby, které budou založeny na vědeckých poznatcích. Chce komise zabránit tomu, aby docházelo k klamání spotřebitelů různými falešnými nutričními tvrzeními. V mnoha členských státech je zatím to nutriční označování e, dobrovolné, nebo jsou tam vlastně ty systémy, jsou různé. Myslíte, že by, by třeba bylo dobré, aby zde byl jednotný systém? A Souhlasíte s tím, že by bylo dobré, aby také spotřebitelé měli informace i o dopadu třeba eh, krmiv na životní prostředí, anebo také, aby měli třeba informace, že ten nějaký produkt obsahuje eh, GMO, geneticky modifikované organismy. A také, že byste neměla být tvrzení, která mm, říkají, že ta potrava má nějaké účinky, pozitivní účinky, které nemá. No, dnes žijeme v takové paradoxní době. Na jedné straně je obezita, hovoříme o obezitě. Mm, na druhé straně je zde plítvání s potravinami, více než 20 potravin vyhazujeme a zároveň eh, mnozí občané si nemohou dovolit ani jedno kvalitní jídlo denně. Takže těmto věcem se musíme věnovat. Já bych byla ráda, abych v této oblasti přinesla výsledky. Chtěla bych určitý akční plán pro bojování s plýtváním s potravinami. Je to také součástí usilování o udržitelnost v oblasti potravin. Zmínila jste nutriční označování potravin. Je to povinné u Mm, předem balených eh, potravin. Občané to chtějí, spotřebitelé to chtějí. Eh, když vezmeme nějakou, nějaký výrobek eh, z regálu, tak si chceme přečíst, co, ta, co ten výrobek obsahuje, co, mm, co si kupujeme. Ale chtěla bych vám připomenout, že nedávné nařízení, které si týkalo těchto tvrzení, také ukázalo, že mnoho informací, které jsou tam e, napsané, nejsou dostatečně reprezentativní a že třeba ty potraviny obsahují příliš vysoký obsah cukru, příliš vysoký obsah tuku, takže s tím musíme také něco udělat. Pak je tam důležité, abyste byli ty systémy nutričních profilů, to také chtějí občané. Pak je zde také zpráva, která bude k dispozici na konci tohoto roku. Já bych si ráda počkala na její výsledky a pak teprve pokračovala. A ráda bych, abyste byl společný přístup všech členských států, ať už zde bude ten systém Nutriscore, to zatím nedokáže úplně říci, ale určitě to bude jedna z takových možností, o kterých budeme uvažovat. Děkuji. Já bych ještě děkuji za tuto odpověď. Vy jste opravdu udeřila hřebíček na hlavičku. Jak můžeme zabránit porušování na vnitřním trhu? Jak můžeme zabránit klamání zákazníků eh, tím, že se budou nějaká, mm, nějaké označování potravin, které možná bude příliš eh, zjednodušené? Naopak to může vést k určité diskriminaci některých produktů. Eh, jak si myslíte, že by tedy mohl vypadat takový jednotný systém nutričního označování? Jak by to mělo fungovat? na evropském trhu máme vynikající systém kontrol, který zajišťuje, že evropští občané budou mít přístup k nezávadným potravinám. To je důležité. Víme také, jaké, potrava, jaké potraviny nebo potravinové výrobky mm, vstupují do Evropské unie. Jak už jsem říkala, tak počkám na výsledek té studie, která bude k, disko, eh, k dispozici na konci tohoto roku a pak se teprve rozhodnu, zda podnikneme další kroky, ale jestli to nařízení o tvrzeních, je zde ještě jedna věc, která zde nezazněla a já bych to ráda připomněla. Mnoho spotřebitelů, mnoho našich občanů teď také žádají nebo chtějí, já teď nevím, možná spíše bych řekla, že chtějí, ehm, znát informace o původu té potraviny. Chtějí označování původu. Myslím, že asi sedm členských států Eh, přišli sami se svými systémy a každý ten stát má teď jiný systém označování původu potravin. Těch sedm členských států teď ten systém vyhodnocuje. Musíme mm, počkat na, ten, na vyhodnocení toho systému. Jde o to, aby nedošlo k nějaké renacionalizaci těch systémů, ale zároveň chceme, aby spotřebitelé měli přístup ke spolehlivým informacím, v okamžiku, kdy si chtějí nakoupit nějaké potraviny. V současnosti se ten systém vyhodnocuje, počkám na výsledky a poté přijdu s návrhy. Děkuji nyní za zelené. Margrete Auken. Děkuji za slovo. Já jsem tady, paní kandidátko. Dobrý den. Vážená paní kandidátko, Jedno z takových velkých břemen, která tíží zdravotnické systémy, jsou příliš přemrštěné, přemrštěné ceny léčiv. A členské státy jsou ve slabé vyjednávací pozici ohledně cen léčiv. V roce 2017 Evropský parlament eh, připravil zprávu, která se týkala přístupu k léčiv a ta žádala, aby byla transparentní situace stanovování cen léčiv, že tam mají být eh, řečené výlohy, kolik se vlastně platí, kolik třeba ta firma platí za lobbying, za marketing a jaký zisk mají ty firmy. Ale tedy bohužel komise na to nějak nezareagovala. Eh, Itálie, Řecko, Portugalsko a některé další členské státy na jaře zažili krizi ohledně léčiv a chtějí, aby eh, farmaceutické firmy zveřejňovaly tyto informace, které jsem teď eh, zmínila. Byla zde tedy toto usnesení, nicméně to usnesení bylo tak eh, oslabeno nakonec eh, a dokonce i Dánsko se bohužel zúčastnilo toho poletování hodného hm, oslabení celého, celé té, celého toho usnesení. Takže chci se zeptat, kdy konečně budou ty podmínky vyjednávání státu s farmaceutickými firmami o cenách léčiv transparentní a spravedlivé? Děkuji. Ano, já se nejprve vrátím k problému, který, který musíme řešit. Je to problém, který má dopad na životy lidí, pacientů, protože máme na jedné straně léčiva, která si lidé nemohou dovolit, a na druhé straně máme nedostatek léčiv. Budu úzce spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a také s členskými státy. Musíme se podívat na tu politiku nastavování cen léčiv a také i na úhradovou politiku v členských státech, protože tam jsou také potíže. Existuje závazek ze strany farmaceutického průmyslu, průmyslu eh, poskytovat dostatek léčiv Musíme se podívat na novou strategii, která bude schopna odstranit jak nedostatek léku, tak bude schopna řešit i tu otázku eh, stanovování nebo nastavování cen. Eh, budu na tom úzce s členskými státy spolupracovat, protože pak je ještě další problém s cenami léčiv a s úhradovou politikou. Je zde Eh, také i možnost přeshraničního poskytování eh, zdravotní péče. Otázka je, zda k tomu mají občané přístup. Já na tom mm, budu, budu o tom jednat s členskými státy. Také vím, že členské státy vytvořily takovou pracovní skupinu v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky. Mm, chystají zprávu a ta zpráva by nám měla poskytnout cené informace. Poté, až bude ta zpráva k dispozici, tak eh, se rozhodneme, zda pokračovat dále. Ale já si myslím, že určitě v této věci budeme muset něco učinit. Já jsem v tom pověřovacím dopise měla přímo napsáno, že zapotřebí zaobírat se dostupností léčivých prostředků. Takže se zcela jistě tím zabývat budu. Já se omlouvám, možná jsem se eh, vyjadřila trošku složitě, ale má otázka byla velice jednoduchá já vím, co se děje ve světové zdravotnické informaci pouze díky různým únikům informací, ale vy byste k tomu měla mít přístup. Eh, opravdu je to tak, že máme třeba Německo, Spojené království, Německo, ty mají velký trh s léčivy a bylo by to velice dobré pro členské státy, eh, aby se zabránilo tomu, že každý rok se tam eh, raketově zvyšují ceny a vy hovoříte o transparentnosti, ale já je zkrátka důležité zajistit, že ta cenová politika v oblastech léčiv bude transparentní. Tečka. To mě je líto, že jsem zkomplikovala vaši otázku. Možná, že nemám jednoduchou odpověď, ale rozhodně budu podporovat transparentnost na všech úrovních. Musím se na to pečlivě podívat. Možné je, že teď nemám k dispozici všechny informace a rozhodně se eh, na vás znovu obrátím, až budu mít víc informací a doufám, že to spolu vyřešíme to. Děkuji a za Renew pan Nikole Stefanuta, paní dezignovaná komisařko. Já bych pokračovala v tom, co ji řekla paní Kopač a Auken a chtěl bych hovořit o nedostatku léku, protože když se podíváme, může být, že už jsem 20, 24. v pořadí, který klade otázku, tak snad se nebudu opakovat. Zejména v, v létě jsme byli zejména v, Istav, eh, v Itálii vystaveni nedostatku léčiv. Eh, byla to skutečně krize v léčení rakoviny. Máme tady nedostatek léčiv také v Belgii a v zemi, z které pocházím, v Rumunska 2017-2018 eh, jsme měli nedostatek léků a to byli jsme tedy přinuceni obrátit se na jiné země. A otázka je, jakým způsobem můžeme být kreativní tak, abychom přiblížili zdraví více evropským občanům. A tady ještě nezazněla jedna věc, a to je Brexit. A ten také hraje svou roli, když hovoříme o dostupnosti léčiv na trhu. Čili moje otázka je, můžete nám říct, zda se zavážete eh, k vývoji evropský, eh, seznamu zásadních evropských léků navrhnete legislita, legislativu pro včasné rozpoznání nedostateč, nedostatku léků. A jinými slovy, protože už jste se zmínila o trhu jako řešení v mnoha vašich odpovědích, domnívám se, že my všichni chceme vědět, zda budete komisařkou tvořivou, která bude zasahovat, anebo se stanete komisařkou status quo. Takže alternativa 3 asi není ta nejsprávnější. No, nejdříve se musím k tomu komisařkou stát. A e, pak uvidí a pak vy, e, bude na vás, abyste posoudili, e, jakou komisařkou budu. Já bych chtěla vlastně mít všechno z toho, ale bude na vás, abyste to posoudili pakli, že se komisařskou stanu. Jakou komisařkou budu? Už jsem se zmínila o té task force, té skupině na vysoké úrovni. Tato byla vytvořena členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, eh, aby eh, právě sbírali informace o nedostatku letku a já jsem se zmínila o tom, že musíme dělat více a že musíme právě najít, musíme vyvinout systém včas odhalující hrozící nedostatek určitých léčiv. A co se týče Brexitu, eh, to je něco, eh, co způsobilo velké obavy eh, v řadě členských států. Um, A co se týče Evropské agentury pro léčivé přípravy, právky a členské státy tady vedly takovou osvětovou kampaň, aby prostě ty nejdůležitější léky byly pod státní kontrolou, ale eh, uvědomuji si toho, že léky, které jsou autorizovány vnitrostátními úřady, vidí eventuálně možný problém po eventuálním Brexitu. Zejména dvě země, ta země, kterou znám nejlépe a Malta já, co bych tedy ráda viděla vysvětlení v dohodě o Brexitu, aby tam byla zabezpečen dostatečný přístup k léčivům. Děkuji vám. Děkuji, já budu pokračovat eh, v tom, co jste řekla o Task Force. Nebylo by vhodnější spíše než jít eh, prostřednictvím agentury pro léčivé přípravky obrátit se na farmaceutický ústav a aby tady byl vytvořen nějaký institut, který by se zaobíral řešení nedostatkem léku a možná, že by mohlo, mohla být vytvořena nějaká platforma pro produkci a eh, tady, tady nechci zmiňovat znovu Brexit v klinickém slova smyslu dnes. Já jsem se o tom nechtěla zmiňovat, jak si v, klitic, v klinickém slova smyslu. To je spíše obava. Ehm, možná to, co říkáte, je určité řešení, ale už jsem to řekla, je potřeba abychom měli informace předtím, než budeme rozhodovat. A tato task force byla právě ustavena proto, aby dodávala cené informace o nedostatku léku. A já chci hodnotit výsledky této skupiny na vysoké úrovni a potom budu otevřena všemi, všem návrhům, budu spolupracovat se všemi aktéry, protože musíme učinit víc tomto obrovském problému, který má velký dopad na evropské pacienty a to se právě jmenuje nedostatek léku. Dobře. A v neposlední řadě Petr Líze. Já jsem ve stejné pozici jako celá řada kolegů, protože důležité věci, na které jsem se chtěl zeptat, již byly zodpovězeny k mé spokojenosti, ale přesto si myslím, že je to jako noc a den rozdíl slyšení, který jsme měli dnes odpoledne tedy. Ale mm, mám specifickou otázku, která se týká antibakteriální rezistence. Myslím si, že budete čelit dvou výzvám. Za prvé implementace legislativy týkající se eh, lepších léčivých přípravků. My jsme se velice, star, velice zabývali tím, aby ty léky, které jsou ještě jakoby vzás, které jsou škodlivé, eh, na které tedy lidé mají rezistentnost, byla zakázán, byly zakázány my tady jsme to jako parlament chtěli. Budete ochotná to udělat? A co víme o nových antibiotikách? Vy jste říkala, že chcete povzbudit příslušné průmyslové odvětví, ale budete hledět na specifickou legislativu, kdo jsme se tomu věnovali eh, Eh, tedy politika cukru a byče, aby eh, průmysl eh, byl nalákán, aby přinesl nové produkty na trh, ale abychom je také motivovali, aby se v této oblasti dělalo více prostřednictvím toho cukru. Děkuji mnohokrát, pane Líze to je poslední otázka, přitom jedna vlastně z mm, otázek, které jsou největší výzvou. Chci rozdělit eh, vaše připomínku do dvou oblastí. Za prvé tady máme nařízení z roku 2018 eh, eh, týkající se refitu a léčivých přípravků. A to je vlastně základ pro, tuto pro ten boj proti té anti used in the terms of uh, určité eh, A je třeba, eh, abychom se zaobírali s tím, zda tedy toto nařízení bylo efektivně implementováno a účinně, protože my máme velice efektivní systémy auditu, čili kontroly, které se porávadějí z evropské úrovně v jednotlivých členských státech. Také jsem se zmínila o průmyslu, o inovaci. Myslím si, že Evropská unie musí eh, vést příklady abychom mohli pokročit tak, abychom mohli mít k dispozici nové antimikrobiální léky pro pacienty. Já bych eh, velice ráda viděla současné hodnocení legislativy týkající se pediatrických léčiv, abych viděla, kde byly silné stránky a slabiny, než navrhneme novou nebo obdobnou legislativu. Někdy e, Není to vždycky nutnost nové legislativy, týká se to hlavně účinné implementace, nebo alespoň často. A e, toto nařízení o pediatrických léčivých přípravcích změnilo skutečně život mnoha pacientů a dětí s vzácnými onemocněními. E, my se na to podíváme a potom zvážíme, zda tedy navrhneme novou legislativu. Co... Short follow-up questions. Ještě krátkou následnou otázku. Celá řada členských států je si zajedno, že potřebujeme nová antibiotika, ale také eh, chápou, že se musí konat na evropské úrovni. Souhlasíte s tím, že nebude mít smysl, kde budou existovat trhy, eh, kde to není atraktivní pro průmysl, aby tyto, tato antibiotika uváděla na trh a že vnitrostátní řešení nejsou možná, že tedy potřebujeme evropskou akci a zavážete se k tomu, že budete eh, jaksi apelovat na členské státy, aby se v této oblasti spolupracovalo na evropské úrovni. Už dříve jsem řekla, že se dívám do budoucna budoucnosti, ale v tomto případě se vrátím zpět, protože v roce 2017 komise navrhla druhý akční plán pro antimikrobiální rezistenci obsahující 70 akcí pod jednou agendou zdraví, která je teď zmíněna specificky v mém pověřovacím dopise. Možná jsem to moc nerozvedla, ale je nesmírně důležité, abychom teď měli a já prostě se eh, velice raduji z toho, že toto téma bylo takovým způsobem zdůrazněno v pověřovacím dopise. Právě tyto antimikrobiální rezistence a ten pověřovací dopis, všechna tato důležitá témata eh, oslovuje, uvádí antimikrobiální rezistenci, boj proti rakovině a tak dále a tak dále. Domnívám se, že tady potřebujeme, musíme tedy my pomáhat členským státům, ale Evropa tady musí vést na tu cestu, protože antimikrobiální rezistence je globálním problémem a vyžaduje také globální reakci. A já bych ráda, aby Evropská unie byla v této oblasti lídrem. Dobře, a teď vám dáme slovo. Máte maximálně pět minut na váš závěr. Když je nebudete chtít využít, to už je na vás. I take that as we would rather you speak less than five minutes, but I will. <laughs> I'm... Já budu patrně hovořit méně než pět minut. Rozhodně nebudu mluvit pět minut. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, chtěla bych vám z celého srdce poděkovat za váš čas a za vaše otázky. V posledních několika týdnech eh, jsem od mnoha lidí slyšela, že tohle slyšení bude strašlivý zážitek a mohu vám ujistit, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale eh, byla to výzva. A velice se mi líbilo, že jsem měla příležitost eh, vést s vámi svou první politickou debatu a opravdu doufám, že tohle bude mé příští portfolio. Myslím si, že jsem mluvila upřímně, a víte, že toto portfolio je mému srdci velice blízké. Neměla bych důvod tady sedět, kdybych v to nevěřila. A já věřím, že se nám společně povede dosáhnout změny. Je to proto, že tohle portfolio se dotýká každodenního života občanů. Dotýká se jejich zdraví, jejich života, jejich potravin. A když hovořím o jednom zdraví nebo o farm to fork, tak to pro mě nejsou slogany. To je samotná podstata toho, proč jsem tady. Já jsem vyslechla vaše obavy, vyslechla jsem je velice pozorně. Endokrinní disruptory, mikrobiotická rezistence, nové šlechtitelské techniky, cenová dostupnost léků a dále. A já to všechno beru na vědomí. A jak jsem už říkala ve svém úvodním projevu, teď se nacházíme v kritické chvíli, kdy občané očekávají od nás, nás všech, že uskutečníme transformaci a změnu a je potřeba uchovávat naše výdobytky pro příští generace. Nejsme v době, kdy bychom si mohli dovolit nedělat nic, protože to dlužíme občanům a dlužíme to naší unii. Mně by bylo nesmírnou ctí být součástí tohoto úsilí a jsem rozhodnutá udělat všechno, co je v mých silách, abych přinesla potřebná řešení vždy v úzké spolupráci s vámi a Eh, musím také přiznat, že se mám hodně co učit, ale mohu eh, vás ujistit, že začnu pracovat okamžitě, eh, budu-li jmenována komisařkou. Vždy budu jednat transparentně a konstruktivně, protože konec konců vám skládáme účty. A s těmito slovy bych skončila. Ještě jednu drobnou věc na závěr. Pevně se domnívám, že už nemůžeme hovořit o veřejném zdraví a e, potravinové bezpečnosti a zdraví rostlin a zdraví e, zvířat jakožto samostatných tématech. Vypadá to jako, že jsou to e, odlišné věci, ale ono je to vzájemně velmi propojené a občané od nás očekávají výsledky. Všichni máme jeden zastřešující cíl, to je jedno zdraví, Musíme pracovat ve prospěch našich občanů, musíme naslouchat občanské společnosti a občanům, musíme se obracet na vědu a ještě se vám svěřím, v co pevně věřím. V to, že Evropská unie má navíc. Chtěl bych vám Chtěla bych vám eh, ještě jednou poděkovat za váš čas. Trvalo mi to asi tři a půl minuty, pane předsedo. Eh, ještě jednou děkuji a doufám, že budeme mít příležitost spolupracovat.